ladies and gentlemen, we should start. Dámy a pánové, už máme desetiminutové spoždění, takže bychom měli začít. Je zde bohužel jen málo členů, ale to bude zřejmě tím, že probíhá paralelně celá řada dalších jiných zasedání výborů. Je to škoda, protože nás čeká velmi důležitá zpráva pana Stavra Kakise. Teď přejdu do Němčiny. Zum ersten Punkt. Co se týče prvního bodu, chci eh, říci, že toto naše jednání bude opět webstreamované, to znamená, že je přenášeno živě. Chci se zeptat, zda všichni souhlasí s návrhem pořadu jednání. Vypadá to, že ano, všichni souhlasí. Dobrá, tak budeme pokračovat druhým bodem a já se ptám, zdali zápis poslední schůze může být schválen. Je to v pořádku, nebo chce někdo něco dodat, chce někdo okomentovat tento zápis? Ne, není tomu tak. Tak v tom případě bych rád tady rád přivítal mm, velmi speciální návštěvu z Řecka. Máme tady starost, pana starostu, z Řecka a já vás vítám v našem výboru Regi. Takže tomu se budeme věnovat ještě trošičku později a teď bych řekl, že bychom mohli okamžitě se vrhnout na zprávu pana Georgiose Stavrakakise. Jde o synergie mezi EFRE a mezi dalšími strukturálními fondy a já jsem opravdu zvědavý na to, co nám pan zpravodaj řekne. Georgiosi, máš slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji a přejdu do své mateřštiny, řečtiny. Dámy a pánové, hlavním prvkem, kterému se věnuji ve své zprávě o součinnosti pro zvýšenosti efektivnosti mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a dalšími strukturálními fondy, je tedy výzva, abychom nějakým způsobem dosáhli této součinnosti. To se vztahuje třeba i na fond pro rybolov. Máme tedy nejrůznější fondy, které jsou implementovány v rámci integrovaného plánu. A teď jde tedy o to, aby se integrovaly jaksi pozitivnějším způsobem. Jde tedy o to, abychom zabránili zdvojení plateb prostřednictvím různých fondů, abychom dosáhli lepších výsledků. A samozřejmě jde také o dobrou zprávu a řízení celého procesu. Důležitým faktorem je posílení eh, Fondu pro regionální rozvoj a dalších strukturálních fondů v rámci eh, politiky soudržnosti. A také do toho teď spadá eh, Fond pro rybolov, který by se měl více integrovat. Je tady potřeba integrovat a navíc zjednodušit postupy v řízení těchto fondů, aby k ním byl mnohem snadnější přístup i aby bylo možné je snadněji využívat. Já nemohu detailně tuto zprávu teď prodiskutovat, její návrh máte všichni před sebou a mě hlavně zajímá vyslechnout si vaše připomínky. Ještě na závěr bych vás rád požádal, aby se prosím hovořili jenom o těch synergiích či o té součinnosti. Nehovořme o regionální politice všeobecně, protože tady opravdu hovoříme o specifickém aspektu daného problému. Děkuji. Děkuji. Děkujeme zpravodajovi. Pan Kirilov se přihlásil o slovo. Pane Kirilové, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád pogratuloval kolegovi Stavrakakisovi za skvělou práci, kterou odvedl na tak důležitém tématu. Hovoříme tedy o součinnosti pro zvýšenosti efektivnosti ve strukturálních fondech. O tom v naší práci hovoříme poměrně často. V návrhu zprávy je identifikována řada důležitých aspektů a problémů. My se vždycky shodneme na tom, že cílem politiky soudržnosti je podporovat členské státy a jejich regiony. Ovšem často také slyšíme, že příjemci jsou zmatení a potřebují pomoc při různých nápravách při spravování těch fondů, protože existují nejrůznější pravidla a postupy. Když máme různé nástroje pro stejný cíl, pak můžeme dosáhnout lepších výsledků, pokud dosáhneme nějakého zjednodušení. Takže opravdu podporuji závěry zprávy pana Kise. Tady se hovoří o kontinuitě a propojenosti a také společném řešení e, společných problémů v našem stávajícím programovacím období. Musíme tedy mít stále na paměti příjemce, které musíme zapojit do stávajícího legislativního rámce. Je potřeba to harmonizovat, harmonizovat společná pravidla a postupy pro budoucí programovací období. To je nejenom na základě stávajících zkušeností, ale i na základě strategie, kterou jsme si stanovili, strategie 2020 EU. Pak zde máme otázku, které bychom se také mohli dále věnovat. A to je otázka e, dalšího finančního nástroje. Tyto nástroje jsou teprve v různých fázích uvádění v praxi v jednotlivých členských státech, takže je není možné ještě úplně porovnávat a měřit. Pojí se to také s institucionálními kapacitami a možnostmi, které mohou zpomalovat uvádění eh, daných fondů eh, do reálných projektů. Možná ještě navrhnu pozměňovací návrh. Ovšem, všeobecně chci říci, že to je skvělá zpráva, která opravdu podává um, dobrý, dobrý základ pro diskuzi a já ji podporuji. Děkujeme, pane Kirilové. Pan Taxer má slovo. Um Děkuji. Ano, tato zpráva je velice důležitá a to nejenom bilance současné situace eh, jak Fondu pro regionální rozvoj, ale dalších, ale e, potřebujeme v budoucnosti mít ty větší synergie a lépe e, využít fondy. Tato zpráva je důležitá nejen svým obsahem a cílem, ale také e, kalendářem a tím, že to je příležitost, kterou máme před sebou. My už teď Eh, diskutujeme finanční výhledy po roce 2013 a tak eh, také toto téma bude mít velkou váhu eh, v současné situaci. Myslím, že tato zpráva nám dává příležitost k předložení návrhu k zlepšení synergií a účinnosti finančních nástrojů a e, s tímto cílem musíme pracovat. Blahopřeji kolegovi Stavrakakisovi za výbornou zprávu. E, vítám jeho úsilí, za kterým vypracoval zprávu. Je velice užitečná. A co se týče stínového zpravodaje, kterým jsem já, e, předložím pozměňovací návrhy, které by měly obohatit zprávu. Podporuji vytvoření jednotného strategického rámce a lepší eh, koordinaci mezi různými fondy. To je návrh, eh, který je obsažen v dopis eh, komisařům regionálního rozvoje rybolovu a pro soudržnost a také Eh, je třeba zlepšit finanční nástroje eh, v období krize. Eh, potřebujeme alternativní řešení a jejich účinek. Souhlasím s požadavky kladenými na Evropskou komisi, například návrh soudržného rámci pro Fond regionální rozvoje a pro záruční zemědělský fond, eh, a aby eh, tyto fondy byly aplikovány eh, v regionech efektivně. Vyzývám k vytvoření více synergii mezi fondy, což vyžaduje větší angažovanost dalších institucionálních a občanských aktérů, eh, což je zárukou eh, řádné zprávy. Eh, ještě bych chtěl navrhnout v rámci vytvoření synergií některé návrhy k tomuto dokumentu. Za prvé navrhuji, aby se hovořilo o tom, že to je příspěvek k politikám Evropské unie. Už kolega Garriga o tom hovořil eh, na poli zvláštní komise pro rozpočtové prostředky. A je to velice zajímavá práce, protože tady vidíme, že ten, ta přidaná hodnota je vytvořena v členských státech a nejde o to přerozdělovat prostředky, ale jde o investici do silné a konkurenceschopné Evropy. E, je tu velký význam kofinancování a vyžadování plnění pravidel, zachování principu subsidiarity a e, účinného využívání všech finančních nástrojů. Rád bych, aby se prohloubil vztah mezi e, fondy a cíly Evropa 2020 a mohl by tu být zmíněn odkaz na společný strategický rámec, který eh, by měl být v platnosti už v příštím finančním období. Eh, tyto návrhy mají za cíl zdokonalení a doplnění návrhů, které ve zprávě jsou Eh, ta doporučení, které jsou ve zprávě, jsou velice významná a jde tady o to, abychom vytvořili synergie v, i v našem vlastním parlamentním výboru a e, zefektivnili naši práci. Děkuji. Ja, danke schön, Herr Kollege. Děkuji, pane kolego chci říci, že všichni ostatní kolegové potřebují hovořit trošičku stručněji. Za chvíli nás také čeká pan komisař. A e, další na seznamu řečníků je pan Angulakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς η παράκτηση για το χρόνο καλά είναι να είναι από την αρχή. Děkuji, pane předsedo je správné, že nás upozorňujete na to, abychom eh, mluvili stručně, ale na druhou stranu bychom eh, měli mluvit všichni stejně dlouho. Nicméně vás vyslyším a budu stručný. Co se týče zprávy pana Stavra Kekase, dělám si trošku starosti o samotný aspekt politiky soudržnosti. Já se tomu totiž věnuji už poměrně dlouho a já si myslím, že není dobré hovořit o tomto návrhu zprávy, když jsme ještě nedosáhli závěrů k šestému eh, rámcovému programu. Prostě si myslím, že na to ještě nenastal čas. Chápu, proč ta zpráva teď je předkládána, ale mám dvě námitky. Za prvé, bod čtyři dané zprávy, kde se hovoří o lepším nastavení priorit z úhlu pohledu financování. tady může jít třeba o nedostatek finančních prostředků pro některé oblasti. A za druhé, hovoří, zpravodaj hovoří o krizi, kterou Evropa prochází. A hovoří o tom, že potřebujeme být úspornější Když se tady podíváme na některou, na situaci některých zemí, které prochází těžkým obdobím, eh, pak je nám jasné, že celý ten projekt je ohrožen. Děkujeme za příspěvek, pan Kelly. Ne, nevidím ho, ale jistě je tu. In the corner. Eh. Ano, schovávám se tady v rožku. Budu stručný. Gratuluji zpravodaji k velmi dobře odvedené práci. Myslím, že opravdu odhalil eh, jakousi náladu, která dnes v Evropě panuje a eh, napojil to také na strategii EU 2020. Tady jde o snížení byrokracie o 25 například. Také se hovoří o tom, že na všech politických úrovních by měla probíhat lepší koordinace. To znamená eh, v poskytování žádostí, v oblasti monitorování a tak dále. <clears throat> Například i tedy mezi, eh, v, v oblasti součinnosti mezi jednotlivými orgány. A nejdůležitější je zaměření na výsledky. Spravodaj eh, nás tedy směřuje tímto směrem, abychom se zaměřili hlavně na výsledky a abychom se napojili na to, <clears throat> co bylo stanoveno ve strategii eh, pro, do roku 2020. A já jsem velmi spokojen s tím, co zpravodaj navrhuje. Děkuji. Děkuji, pan Lambert van Nistelrooy, prosím. Kort, eh, eh, mm, budu hovořit velmi stručně. Souhlasím s tím, co řekl pan Tejsera. A co se týče mého příspěvku, tak eh, ty se týkají těch posledních odstavců toho, této zprávy. Tady se hovoří o tom, že je třeba integrovat nebo lépe zaintegrovat různé toky dotací. Ale tady se hovoří o těch jak si přímých pomocích a dotacích. Hovoří se tady také o křížovém financování, to je bod 13 a hovoří se zde o tom, že toto by nám mělo pomoci zajistit nebo vytvořit jediný systém, jediný jednotný systém pro každý region. Takže když budeme hovořit o politice, která se týká rozvoje venkova, tak to bude samostatné, nebo jak by to mělo fungovat? To znamená, že všechny regiony přece měly své vlastní administrativy, svou vlastní zprávu. A tady hovoříme o územní soudržnosti ale na regionální úrovni to musí být integrační prvek. Kromě toho eh, v minulý týden se v rámci Evropské eh, rady učinil zcela zásadní krok. Už se nehovoří o těch fondech, které jsou zacílené pouze na jednu jedinou oblast, tak ty takzvané monofondy, začalo se hovořit o multifunkčních fondech. A já se ptám, zda bychom o takovýchto fondech neměli hovořit také v této zprávě. Já si myslím, že tato zpráva by opravdu měla být dále pozměněna a my bychom se jí měli věnovat i dále do budoucna. Děkuji, pan Vlasák. Vážená pane předsedkyně, eh, dámy a pánové, já bych také chtěl eh, pochválit zpravodaje za Eh, řekl bych, skrnutí všech těchto požadavků a velmi, velmi vítám to, že se zaměřil na to, že je potřeba větší pružnosti, že je potřeba větší koordinace mezi fondy a navíc i činnostmi prováděnými v rámci transevropských sítí a třeba sedmým rámcovým programem a rámcovým programem pro konkurenceschopnost. To je nesmírně důležité. Přimlouvám se i za společná pravidla pro řízení fondů a tady bych jasně ukázal na disproporci při využití prostředků z Evropského zemědělského fondu, například DPH, daň z přidané hodnoty, není započítatelnou položkou jako takovou a tím znevýhodňujeme eh, tyto žadatele. Eh, stejně jako eh, Lambert van Nistelrooy jsem se pozastavil nad bodem číslo 14, který se týká křížového financování a tady si myslím, že si musíme naprosto jasně vymezit tato pravidla, protože se tady píše o odstraňování překážek, ale já nevím, jestli se jedná o snížení nebo zvýšení toho procenta 10% nebo ne. Čili tady bych chtěl být eh, trošku konkrétnější. A poslední má poznámka, opět nesmírně důležitá, partnerství. Tady si myslím, že je potřeba přihlédnout při tvorbě výzev i těch, i těch programů jako takových, právě k požadavkům toho konečného uživatele, aby pro něj zpracování eh, toho programu a ta vlastní administrativa byla uživatelsky přijatelná. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Eh, eh, Děkuji. Teď se obrátím na Georgiose. Chtěl by uzavřít tuto debatu. Děkuji. Já bych vám všem chtěl mnohokrát poděkovat za velmi užitečné připomínky a to je v tuto chvíli vše. Děkuji. Tím tedy uzavírám bod čtyři na našem pořadu jednání. Musíme se tedy shodnout na e, termínu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já navrhuji, aby to bylo 3. března ve 12 hodin. abychom přeci jenom měli čas předložit ty pozměňovací návrhy, ale abychom na to potom měli také často odhlasovat. A teď můžeme přijít k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je výměna názorů s komisařem Láslo Andorem. Pane komisaři, eh, srdečně vás zde vítám. Jsme velmi potěšeni, že jste mezi nás přišel podělit se s námi o své myšlenky a vizi do budoucna. Eh, týkající se eh, politiky soudržnosti. Já vám hned předám slovo a požádám vás o úvodní projev. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, mnohokrát vám děkuji za pozvání a velmi mě těší, že mám tuto příležitost hovořit s vámi o politice soudržnosti o sociálních věcech, sociálním začlenění v dnešní Evropě. Potřebujeme politiku, která odpovídá výzvám dnešní doby. A to samozřejmě v rámci dostupných finančních prostředků. Although the worst economic crisis is behind us and growth is back in jsme v období, kdy většina států již opět zaznamenává růst. Evropská unie se nicméně musí dále potýkat s mnohými hospodářskými a sociálními výzvami. A my si musíme uvědomit, že i v budoucnosti spousta lidí bude bez práce. Nicméně, my očekáváme, že nezaměstnanost se v následujících letech také nebude zásadně navyšovat. To znamená, že my se musíme hlavně věnovat výzvě, která se týká eh, rekvalifikaci, protože náš trh samozřejmě potřebuje vysoce kvalifikované lidi. Také očekáváme, Očekáváme, že nezaměstnanost se bude nadále zvyšovat i do roku 2020. V tuto chvíli je nezaměstnanost 21% v pobaltských státech a na Slovensku je to 30%. Ve Španělsku tady máme 40% nezaměstnanost a to je nejdramatičtější situace. A my se musíme také potýkat s problémy chudoby. Jak víte, 80 milionů lidí v Evropské unii žije pod hranicí chudoby. Chudoba se také týká dětí. A chci eh, říci, že chudoba právě u této skupiny byla o 3% vyšší v roce 2009 než v roce 2005. Těch výzev, kterým eh, čelíme, je opravdu velmi mnoho. A my se musíme těmto výzvám postavit a také si jim stavíme v naší strategii 2020. Snažíme se samozřejmě také maximalizovat efektivitu všech eh, politik, a to na všech úrovních úrovních, na evropské, národní, regionální i místní. Další bod, o kterém jsem chtěl hovořit, se týká těch veřejných prostředků a zdrojů. Potřebujeme větší nebo vyšší konsolidovanost eh, veřejných rozpočtu. Myslím si, že nicméně nesmíme zapomínat na důležitou roli, kterou bude, budou dále hrát veřejné zakázky pro sociální soudržnost. Výzvy o kterých jsem hovořil, jsou výzvy, kterým se samozřejmě politiky budou dále zabývat. Nicméně veřejných zdrojů bude stále méně a proto je musíme stále využívat lépe a lépe. A to pro mě znamená tři zásadní věci. Musíme se zabývat těmi klíčovými výzvami a musíme dosáhnout udržitelného a správného rozvoje. Musíme podporovat ty, kteří to potřebují nejvíce více a musíme maximalizovat efektivitu a účinnost útrácení eh, nebo nakládání těmito prostředky. Já si myslím, že potřebujeme eh, dodržovat tyto zásady a poté také dosáhneme vysoké soudržnosti. Pan Han a já, my jsme několikrát eh, předložili naše návrhy, komise předložila pátý návrh o soudržnosti. A my jsme si také stanovali, stanovili již reformované nebo jaksi pozměněné priority. Eh, také jsme se rozhodli, že se pokusíme zlepšit eh, abs, ab, schopnost absorpce a také zlepšit eh, fungování různých finančních zdrojů. Dámy a pánové, v tomto omezeném čase, který mám k dispozici, bych se rád eh, zaměřil na Evropský sociální fond. Nebudete jistě překvapeni, když vám řeknu, že pro mě je velmi důležitý Evropský fond jako zdroj, zásadní zdroj pro vzdělání a zaměstnanost. A je to také zásadní nebo klíčový bod celé politiky soudržnosti. To si myslím, že je něco, o čem nikdo nemůže pochybovat. Co se týče těch národních zdrojů, Evropský sociální fond eh, v podstatě povzbuzuje velmi zásadní sociální potenciál, který existuje v různých národních státech. Evropský sociální fond si také stanovil své priority, také hraje velmi důležitou roli při, při eh, prosazování a podporování těchto priorit, také zvyšuje eh, schopnost řízení a zprávy. Já už jsem několikrát říkal, že Evropský Evropský sociální fond může i nadále opravdu plnit svou úlohu jako jaksi ten zásadní prvek, který povzbuzuje růst a hlavně na regionální a místní úrovni. Dovolte mi, abych vám dal několik příkladů. Víc jak dvě třetiny našich operačních programů jsou programy regionální. A v největší případě nebo u nejvíce těchto programů se jedná o programy, které taky počítají se regionálním partnerstvím. Od roku 1997 Evropský sociální fond pravidelně podporoval místní postupy, které podporovaly zlepšení regionální soudržnosti a také samozřejmě se zabýval eh, různými eh, programy, které podporovaly územní soudržnost a různé místní iniciativy. V tuto chvíli Evropský sociální fond podporuje eh, iniciativy pro podporu zaměstnanosti na místní úrovni. A pracuje a podporuje iniciativy samozřejmě i na národní a místní i regionální úrovni. Programů, které byly podpořeny z tohoto fondu, je opravdu velmi dlouhá řada. Já souhlasím s vaším výborem, který říká, že jedním základním předpokladem pro posílení sociálního potenciálu je zlepšená koordinace tohoto fondu s dalšími fondy. Samozřejmě je třeba podporovat dále cíle strategie 2020 a je třeba zlepšit koordinaci mezi fondy na evropské úrovni. Má očekávání jsou opravdu velmi vysoká. Jsem si jistý, že se nám podaří definovat a stanovit si naše priority jasněji. Myslím si, že tímto způsobem se také zlepší efektivita eh, politiky soudržnosti a také se zvýší synergie mezi různými národními a regionálními programy. Myslím si, že je třeba tedy zajistit, abychom přesně věděli, co je financováno a podporováno z každého fondu, je třeba eh, také tyto fondy více propojit, protože toto bude mít jistě zcela zásadně pozitivní eh, dopad hlavně na uživatele těchto fondů naše politika musí být zcela jasná v souvislosti s každým z těchto fondů. Musíme si tedy opravdu stanovit jasné cíle a jasné priority u každého tohoto zdroje. Výzvy, kterým čelíme, jsou samozřejmě velmi komplexní a proto je musíme také řešit velmi komplexně. A proto i Evropský sociální fond musí mít velmi široké spektrum eh, cílů, musí podporovat sociální soudržnost, vzdělávání a zaměstnanost a to všechno všechno udržitelným a integrovaným způsobem. Nicméně musíme se soustředit na ty klíčové priority, kterým čelí členské státy a zároveň musíme ale splňovat také cíle strategie 2020. Já doufám, že Evropský sociální fond udělá více pro sociální soudržnost. Musí se samozřejmě potýkat eh, s chudobou, ale musí také podporovat zaměstnanost. A v tomto smyslu můžeme eh, říci, že eh, některé z těchto výzev opravdu zbuzují velké obavy. Dále. Musíme také podporovat začlenování romských obyvatel musíme se také zem, zaměřit na výsledky. Situace je nicméně velmi komplikovaná. Musíme nějakým způsobem zajistit, aby eh, ty prostředky z fondu byly využívány co nejefektivněji. Co mě v tuto chvíli napadá, je důvěryhodnost. Protože potřebujeme zajistit, aby investované peníze z těchto fondů odpovídaly stanoveným cílům a tady opravdu opět musím zmínit strategii 2020. Já si myslím, že pokud budeme investovat do lidských zdrojů, tak to bude ten nejlepší způsob, jakým budeme moci dosahovat cílů strategie 2020. A pokud budeme nadále chtít zůstat důvěryhodnými, tak budeme muset zajistit, že tyto fondy opravdu fungují efektivně. Já tady nemám žádný recept nebo řešení na všechno, ale chci říct, že v posledních 20 letech došlo ke snížení. Došlo ke snížení eh, financování prostřednictvím sociálního fondu eh, ze 40% v roce 99 na současných 22%. Zatímco financování prostřednictvím jiných fondů se zase zvýšilo. Je to správný trend, když hovoříme o potřebě sociálního začlenování a podpoře lidského kapitálu v Evropské unii? Můžeme si vůbec tenhle risk dovolit? Můžeme si dovolit, že třeba nebudeme moci ovlivňovat eh, otázku vzděláváním, vzdělávání a začlenování a výdaje na tyto oblasti? Jako komisař, který si odpovídá za Evropský sociální fond a politiky s ním spojené, je mým cílem vytvořit lepší budoucnost pro všechny Evropany. To znamená stoprocentní využití součinnosti mezi jednotlivými nástroji. Také to znamená posílení eh, Evropského sociálního fondu, tak aby mohl poskytovat opravdu rozhodující příspěvek. vzniká tak nová situace. My potřebujeme na tuto novou situaci zareagovat. Já chci pracovat s tímto výborem, s výborem pro zaměstnanost a vůbec s celým parlamentem na tomto, na tomto úkolu, který jistě není úplně jednoduchý. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A hned přejdeme do diskuze nejprve paní Elizabeth Schlitter. Ja, vielen Dank. Es ist sehr schön, äh, Sie hier begrüßen zu können. Und äh, já tady budu dále pokračovat. Samozřejmě děkuji za tuto zprávu. V 18.30 budeme otevírat velmi hezkou výstavu, která se bude týkat Evropského sociálního fondu. A já si myslím, že to bude výstava, která bude velmi zajímavá pro všechny, pro všechny, hlavně i ty, kteří nejsou členy našeho výboru. Pan komisař řekl správně, že Evropský sociální fond je zdroj, který, nebo vlastně nástroj, který se využívá hlavně na místní úrovni. A je pravda, že v minulosti to byl hlavně jaksi parlament, který zajistil, aby se tyto prostředky tohoto fondu využívaly hodně právě na této úrovni. A byl to hlavně i náš výbor, který opravdu loboval za to, aby to k tomu docházelo na místní úrovni a e, to je také důkazem toho, že vlastně eh, ta místní úroveň je i pro tento fond naprosto zásadní. A eh, moje otázka je následující. Jakým způsobem eh, si myslíte, že se nám podaří, jak si vytvořit ten nějaký jednotný společný rám, společné financování a zároveň, jak budeme dále dodržovat také ten princip toho uplatňování na místní úrovni. Jak budeme slučovat tyto dvě věci? A druhá eh, otázka, to se týká druhé části vašeho projevu když eh, říkáme v Evropském parlamentu, že chceme více Evropského sociálního fondu, tak neříkáme, že chceme více peněz. Chceme jaksi lepší využívání tohoto eh, fondu, větší důraz, který bude kladen na eh, tento fond. Hovořilo se o tom, že se to jak se nebude stanovat, stanovovat jako povinnost eh, členským státům, ale jak, eh, jak se k tomu budete stavět vy? Jak budete tedy eh, spolupracovat vy s členskými státy? Jak zajistíme to, aby Evropský sociální fond se byl schopen vyrovnat s těmi současnými výzvami, jako je právě nezaměstnanost a chudoba. Děkuji, Konstance. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já jsem opravdu s velkým zájmem poslouchala váš projev. Chci říci, že si myslím, že Evropský sociální fond by opravdu měl být tím základním stavebním a stěžením eh, kamenem politiky soudržnosti. Nicméně, ještě pár věcí mě zajímá. Evropský sociální fond v tuto chvíli se zabývá nebo v podstatě nabízí velmi široké spektrum pomoci. Hovoří se o integraci bývalých vězňů, o jejich resocializaci. Eh, hovoří se zde o odborných rekvalifikacích, hovoří se zde o možnosti eh, zlepšování vzdělávacích možností, hovoří se zde o začlenování přistěhovalců, ale mě by zajímalo, Jaké máte vy klíčové priority? Jaké by tedy měl Evropský sociální fond mít eh, priority do budoucna? Měl by se více soustředit na vzdělávání nebo právě na integraci? A druhá otázka, kterou mám v praxi, by jistě bylo dobré, kdyby se Evropský sociální fond byl schopný trošičku více e, propojit s Evropským fondem regionálního rozvoje ve chvíli, kdy e, se jedná třeba o nějaký program, který se e, týká jaksi zlepšování možností zaměstnanosti nebo podobných témat, tak tady v podstatě existují zcela jasná omezení. A poté tady ještě jedna otázka. Vy jste hovořil o složitosti finančních situací nebo o tom, že vlastně v různých regionech eh, existují velké finanční eh, problémy. A já se ptám, zdali by zdroje z Evropského sociálního fondu do budoucnosti mohly počítat s nějakými novými možnosti kofinancování. Děkuji. Thank Lambert van Nistelrooy, please. Děkuji. Paní předsedkyně. Děkuji eh, za příspěvek pana komisaře. My zde máme celou skupinu obhájců sociálního fondu a v širším slova smyslu, než je jen sociálně ekonomický. Čili to musí být centrální pilíř naší práce. Eh, eh, konečně komise také řeší eh, rovnovážně tuto otázku. Za prvé, tento pilíř má souvislost horizontální s dalšími pilíři a pak jde o možnost reakce nás jako Evropy. Musíme učinit rozhodnutí pak tu máme tu otázku využívání nebo nevyužívání sociálního fondu nebo fondu re- regionálního rozvoje. Druhá otázka. E, v jedné předešlé debatě našeho výboru e, na základě e, všeobecných pokynů, jak můžeme Eh, zaručit, že prostřednictvím těchto fondů bude uskutečněna eh, integrovaná politika. My máme eh, různé programy, máme celou řadu fondů, které můžeme využívat. A, a je třeba vymezit, jak se bude, budou tyto fondy využívat tím multifunkčním způsobem. Eh, musíme odstranit eh, byrokracii. Eh, například v Německu ve spolkových zemí máme specifické mechanismy u každého spolkového spolkové země, každá má svůj sociální fond, zemědělský fond, regionální fond. To je velice komplexní. A co se týče toho hledisko Evropa 2020. Také chci říci, že to začlenování romského obyvatelstva se týká nás všech, ale nestačí e, mít fond, musí se využívat účinně. Takže tady máme rozhodnutí místních a e, regionálních zpráv v zemí, kterých se to týká a je třeba vytvořit bydlení, Eh, pro toto obyvatelstvo? Ano, na tom už jsme se dohodli v březnu minulého roku. To je již schválené zákonodárství. Buď nebudeme dělat nic, a nebude fungovat ta politika, nebo je možné, že si nerozumíme. Je třeba eh, vypracovat zprávu, kde to bude navrženo jiným způsobem, nebo za čtyři roky zjistíme, že jsme na tom stejně a my musíme přijímat rozhodnutí a musíme zajistit, že na regionální úrovni bude, budou tyto prostředky e, využívány řádně. Děkuji, pane komisaři. Mohl byste zareagovat, prosím? Eh, nejprve děkuji kolegyni Šreter za to, že pomáhala s organizací eh, výstavy, kterou zmínila. Tam, se, tam uvidíme, že Evropský sociální fond je o konkrétních lidech, konkrétních situacích a o tom, že opravdu můžeme měnit životy konkrétních lidí. Že je můžeme podpořit eh, těmito programy. Myslím si, že některé ty fotografie jsou opravdu emotivní. A já si myslím, že když hovoříme o těchto politikách, je důležité vždycky si za nimi představit konkrétního člověka. A k tomu nám právě ta výstava pomůže. I když samozřejmě o těch politikách, politických koncepcích a číslech hovořit musíme. A o tom je právě strategie 2020. To je politická koncepce, která vymezuje priority pro nastávající období. V této fázi se díváme na to, jak nejlépe dosáhnout cílů EU 2020 jak si rozdělit role mezi evropskou úrovní, národní a regionální úrovní. Tady nejde vlastně jenom o správu, státní správu, ale i o neziskové nevládní organizace při zapojování se do jednotlivých programů. Takže není to všechno úplně samozřejmé, protože některé cíle této strategie jsou jasně národní, vnitrostátní, ale já se třeba zaměřuji na pilíř eh, inkluzivního růstu. Ten se zaměřuje tedy na zaměstnanost, chudobu, a vzdělávání. Je jasné, že existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nejenom na evropské úrovni, ale i v rámci jednotlivých zemí. Tam jsou obrovské rozdíly například v zaměstnanosti. My se tedy musíme zaměřit, jak tedy na politiku soudržnosti jako takovou, tak také na ESF, abychom zlepšili eh, nabídku a abychom také pomohli s tou poptávkou, aby opravdu se k těm fondům dostali lidé, kteří je nejvíc potřebují. Protože v některých oblastech tedy vlády či státní zprávy mají eh, omezené prostředky, eh, kterými by mohly financovat pokrok. ESF musí brát v potaz ty regiony. Někdy daný region je příliš velká jednotka, protože je tam příliš mnoho mikroregionů, distriktů. Takže i na tohle se musíme zaměřit a koordinovat jednotlivé fondy. Já věřím v dobrou koordinaci i v možnost lepší koordinace jednotlivých fondů. Určitě se to dá zlepšit oproti minulosti. Ten společný strategický rámec je obrovsky důležitý. Je důležitý pro nás, abychom věděli, jaké fondy vylučujeme pro určité politiky, ale je to také velmi důležité pro eh, příjemce. kteří potřebují jasno ohledně toho, který fond je dobrý pro jaký účel. A jaké složení různých zdrojů jim může pomoci dosáhnout pokroku. Klíčová priorita, ještě jednou to zopakuji, je dosáhnout cílů 2020. To bylo jasně stanoveno. Otázkou je, jak toho dosáhneme. Z mého pohledu nestačí prostě říci, že všechny země chtějí ty cíle splnit. Když jejich konkrétní situace jsou tak odlišné. Některé země se potýkají s takovými význa, výzvami, řekněme s výzvami, které e, jsou společné řadě zemím. Je to třeba otázka stárnutí populace nebo určitých e, e, dovedností, které převládají ve společnosti a tak dále. My tedy prostřednictvím ESF potřebujeme Eh, poskytovat například celoživotní vzdělávání, eh, profesionální vzdělávání, tak aby eh, lidé mohli zůstat aktivní na pracovním trhu i ve vyšším věku. Ovšem tady nejde jenom o tu stranu, řekněme, nabídky. Musíme také vytvořit udržitelnou poptávku. To se týká třeba některých menšin a nebo obrovských rozdílů v zaměstnanosti mezi jednotlivými regiony. Takže toto jsou takové, taková všeobecná témata, která vymezují horizontálně a potom máme konkrétní problémy jednotlivých regionů či mikroregionů. O tom už jsem hovořil, měl jsem na mysli konkrétně třeba problematiku eh, romského obyvatelstva v některých regionech některých eh, zemí, i když ten problém je nyní celoevropský, protože v Evropě nemáme hranice a je potřeba řešit tento problém společně. Chci zdůraznit, že si myslím, že je potřeba vytvořit nařízení, které nejenom umožňuje kombinovat evropské fondy, ale také kombinovat tyto fondy s jinými zdroji. Ještě jednou zopakuji, co už jsem říkal jinde. Potřebujeme posílit ESF v tom smyslu, že potřebuje mít jasné vymezení a zaměření, tak, aby plnila, eh, plnil účely, které příjemci potřebují. Ale musíme rozšířit zdroje, například o soukromé zdroje, Mezinárodní banky, Evropskou investiční banku a tak dále, tak, abychom rozšířili finanční sílu, která nám potom pomůže dosáhnout cílů, zejména těch cílů 2020. Eh, EU bude mít v příštím e, finančním výhledu určitě omezené zdroje, takže se musíme zcela vážně zabývat tím, jak lépe kombinovat naši podporu s možnými vstupy ze strany soukromého sektoru. Já se tedy stále zabývám různými možnostmi, jak toho dosáhnout. Co se týče Rumunska, Rumunsko má velký problém. Já jsem byl v Bukurešti v říjnu, hovořil jsem s tamními úřady, e, velmi silně se zapojilo i DG pro zaměstnanost, kde se tedy hovo- e, zabývalo se e, jakými si překážkami, které stojí v cestě lepšímu využívání ESF. Ovšem těch překážek je tam celá řada, například eh, kapacity kofinancování, eh, také administrativní kapacity. Všemu tomu se musíme věnovat a také musíme eh, udělat jakýsi výběr nejlepších projektů dané země, protože pokud nedojde ke zrychlení absorpční kapacity v této zemi, Eh, Rumunsko opravdu přijde o fondy a to je problém. Takže příjemci mohou přijít rovnou na Evropskou komisi na pět let. Pokud to zvládnou, určitě mohlo by být možné mít jakési delta plány, dočasné impulzy pro tyto eh, otázky. Já proti tomu úplně nejsem, ale ještě jsme nedosáhli eh, času, kdyby to bylo možné. Děkuji. Nyní koordinátoři pan Vlasák. Eh, vážený pane komisaři, já jsem také nesmírně rád, že můžeme s vámi diskutovat eh, tuto problematiku na půdě našeho výboru a jistě se shodneme, že jedna z priorit je udržení zaměstnanosti a že intervence ze sociálního fondu do této oblasti by neměly být kompenzační, ale měly by být proaktivní. To znamená, že by se primárně měly zaměřit na adaptaci pracovní síly na potřeby regionálního trhu. A na druhé straně eh, by měly eh, doplňovat i intervence z ostatních fondů, například z Evropského rozvojového a regionálního fondu, zaměření na zlepšení infrastruktury pro eh, malé a střední podnikatele a podnikatelské prostředí. Moje otázka je jednoduchá. Jaká je vaše představa kombinování Evropského regionálního a rozvojového fondu a Evropského sociálního fondu v budoucích projektech? Děkuji. Thank you, uh, Madame Manescu, please. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, comisar pentru uh, prezentarea făcută. Sigur că atunci când vorbim de... Děkuji panu komisaři za příspěvek. Eh, my hovoříme o budoucnosti eh, politiky soudržnosti a hovoříme o budoucích finančních výhledech. A já si myslím, že je třeba, aby tyto nástroje byly účinnější abychom zlepšili ekonomiku, konkurenceschopnost a zaměstnanost a to udržitelným způsobem. A je e, prioritou e, sociální začlenování. Jak už jsem řekla při jiných příležitostech, e, to jde dále, než pouze vytvořit pracovní místo abychom eh, dosáhli cílu Evropy 2020, eh, nástroje regionální politiky eh, nejsou omezené pouze na místní, regionální nebo národní úroveň. A proto Evropský sociální fond je klíčovým prvkem boje proti ekonomické krizi. Totéž platí o Fondu regionálního rozvoje. E, tyto fondy je třeba dobře propojit, už to děláme, je třeba nadále to činit. E, to je záruka úspěchu kohezních politik. E, proto musíme dobře koordinovat fondy a snažit se o co největší účinnost a dopad využívání evropských fondů v členských státech. Eh, hovořilo se tu o Rumunsku. Eh, bylo řečeno, že Evropský sociální fond a strukturální fondy eh, jsou málo využívány. A, já bych chtěla vědět, jaká jsou opatření, která máte v plánu přijmout? opatření, aby tyto členské státy administrativně dokázaly zajistit přístup k těmto fondům, eh, protože eh, my slyšíme, že v příštích finančních výhledech budou ty fondy omezeny a jestliže už dnes mají problém, eh, je třeba E, nějaké akce, abychom zajistili řešení. I u jiných nástrojů jsme hovořili o e, tom, jak využívat tyto finanční nástroje, je třeba zajistit, aby členské státy to zajistily. Prosím vás, máme už asi jenom 20 minut, takže vás prosím, abyste jenom položili otázku a eh, nedělali žádné další připomínky, jinak to nestihneme. Monsieur le commissaire, bonjour. Les <clears throat> missions euh, du euh, Fonds social européen requièrent un suivi des projets, mais E, sociální Evropský fond potřebuje dohled dlouhodobý, e, dohled a my všichni musíme sledovat ty citlivé otázky. A potřebujeme kvalitativní vizi e, a tak, aby ta náročnost programu a náročnost čerpání těch fondů dokázala zajistit výsledky. Co se týče zaměstnanosti, je to mnoho eh, států, kde je růst a máme tam nezaměstnanost. Sociální Evropský fond nesmí ztratit ze zřeteli eh, sociální rozměr, abychom mohli vrátit celou generaci do zaměstnání. Eh, musíme 20 milionů evropských občanů eh, vymanit z bídy, eh, čili vykoři, vykořenění bídy v Evropě je důležitým cílem. Evropští komisaři nemohou pouze vyhlašovat programy, ale jakým způsobem budete mobilizovat, abychom tu bídu odstranili? Je třeba, aby členské státy plnily své závazky. Eh, bylo řečeno, že eh, lidské zdroje, které nemají eh, zaměstnání, nevytvářejí bohatství a posilují bídu. Ale tady je otázka zaměstnatelnosti, pane komisaři. Nesmíte zapomínat, na to, že tu existují eh, chudí eh, pracující, kteří jsou v penzi, eh, stejně tak mladí lidé, ženy, menšiny. A je třeba přijít s politikami, s návrhy využití fondů k vykořenování bídy. A je třeba zajistit součinnost jednotlivých fondů Například eh, tu máme vysoké nájmy, eh, vysoké životní náklady, takže je třeba si uvědomit, že můžeme eh, všechny ty fondy součinně využít k vykořeňování bídy. Musí se účastnit místně regionální úřady v boji proti bídě a také lidé, kteří bídou trpí. Například e, i bezdomovci se musí zapojit. Jak řekl pan Leroy, e, marginalizované obyvatelstvo je třeba také začlenit. Jak zajistíte jeho aktivní účast e, a prostředky na to, jak to bude financováno, abychom zajistili horizontální začlení boje proti bídě. To je E, velice důležité. Jsme v krizi. Je to životně důležité, abychom e, zajistili, že evropští občané budou moci e, bránit veřejné služby, které budou kvalitní a budou také v, ve vzdálených teritoriích. Pane komisaři, bohužel máte jenom tři minuty na odpověď. připomínky paní Idoly jsou obrovsky důležité, ale nemohu na ně na všechny teď v této krátké chvíli odpovědět. Máme zde zaměření tedy jak na zaměstnanost, tak na snížení chudoby a boj proti sociálnímu vyloučení. Už od léta, kdy strategie 2020 byla schválena, se snažím vytvořit prostor pro více práce na sociálním začlenování v rámci ESF. Je to hodně práce. V podstatě nejde tedy jenom o ty finanční nástroje, které bychom mohli využít pro boj proti té takzvaně prekérní situaci, o které jste hovořila. Je to také otázka pracovně právní, a je to otázka, je to v podstatě problematika zejména mladé generace. Potom například k důchodu máme eh, oddělený dokument, eh, zelenou knihu, která se tomu věnuje. Eh, z ESF určitě nepůjdou důchody, ale můžeme vytvářet různé sociální služby pro eh, skupiny, které jsou ohroženy chudobou, včetně důchodců. Takže existují způsoby, jak můžeme rozšiřovat kapacitu sociálního fondu, abychom eh, řešili eh, problémy, které jste zmiňovala. A naprosto s vámi souhlasím, že situace je dramatická, zejména v některých regionech, kde panuje recese. Proto musíme hovořit nejenom o sociálním fondu, musíme se podívat také třeba na fond eh, pro přizpůsobení se globalizaci. Protože tam, kde je problémem eh, obrovské zvýšení nezaměstnanosti ze dne na den, eh, můžeme zapojit právě tento eh, globalizační fond. A klíčová je právě koordinace. Zmínili jste tady otázku infrastruktury a malých a středních podniků. To je právě důvod, proč potřebujeme koordinaci. Teď se hovoří o možnosti tzv. teritoriálních paktů. To je také jakýsi kontext, v němž e, se tyto fondy objevují ve stejném e, rámci, protože v těch regionech či mikroregionech, kde nezaměstnanost je vysoká, není to kvůli tomu, že by tam neexistovaly dovednosti či vůle dosáhnout dobrých výsledků, ale je to způsobeno e, také mírou infrastruktury či podnikatelství, podnikatelského ducha, kterého je potřeba eh, podpořit. A proto na evropské eh, platformě se věnujeme právě snižování eh, chudoby. Zapojeme do toho i fond regionální. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, kterým se musíme věnovat, pokud chceme opravdu pomoci členským státům a regionům, aby dosáhli těch cílů 2020. Ještě k Rumunsku. To, co dělá parlament i jiné instituce, snažíme se identifikovat ty dobré, kvalitní projekty. A potom je podpořit. A podpořit zejména také rozšíření administrativní kapacity, správní kapacity, a to nejenom v Rumunsku. Nebuďme nespravedliví, eh, problémy se objevují, nebo určité potíže se objevují třeba i v Bulharsku a v některých jiných regionech, kde je potřeba eh, získat další podporu a správní kapacitu. Eh, často může být také problém v tom, že si tam lidé nevyberou ten správný program. Nápomocně se do toho tedy mohou zapojit i nevládní organizace. E, naším cílem tedy je dosáhnout vyšší zaměstnanosti, ale musíme začít e, lepším e, vzděláváním, dostupností škol, bojem proti diskriminaci, vyloučení ze školního systému, ze školského systému a dalšími kroky a těm se samozřejmě tedy budeme věnovat. Děkuji, pan Angora Kakis. And please, colleagues, just one minute, if possible. Ne, κυρία Πρόεδρε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Děkuji jenom velmi stručně. Dvě otázky pro pana komisaře. Za prvé, jak komise vysvětluje, že většina pracovních příležitostí, která vznikla v Řecku prostřednictvím Evropského sociálního fondu, byla místa v různých časově omezených kontraktech. Nebyla to tedy stálá pracovní místa. máme stejný problém v Řecku jako v Rumunsku s absorpční kapacitou. Nemáme řádné finanční řízení těch fondů. Druhá otázka. To se týče dohody o konkurenceschopnosti. O tom se hodně hovoří. V březnu, 20. března snad by to mělo být schváleno. Jak víte, pane komisaři, existují kritéria konkurenceschopnosti, které musíme v Evropské unii respektovat. Co děláte v této oblasti, v oblasti konkurenceschopnosti, tak, aby tyto dohody e, nebyly proti vytváření pracovních míst. Markus Pípr, děkuji, děkuji pane komisaře. Když si tady tak poslouchám své kolegy, tak musím říci, že vaše situace není zavedení hodná. Myslím si, že spousta věcí nebo oblastí již byla, řekněme, zeuropeizována. Uh, Nicméně, samozřejmě těch požadavků je příliš mnoho. Vy jste hovořil o nějakých možnostech inovit, inovat, to inovativního financování, hovořil jste o lepší eh, disciplíně a hovořil jste také o evropské přidané hodnotě. Já jsem také zpravodaj k, k páté zprávě o soudržnosti a já se ptám, Eh, co vy považujete za přidanou hodnotu, když se podíváme na počet lidí, kteří nedokončí základní školní docházku, když se podíváme na eh, počet eh, bezdomovců, na problémy eh, s přistěhovalci a pro různé, a když se podíváte tedy na různé další výzvy, o kterých jsme zde hovořili. Takže já se chci zeptat, v čem tedy se skrývá ta evropská přidaná hodnota? já samozřejmě také budu bojovat za to, aby v tomto fondu byly minimálně ty prostředky, které tam v tuto chvíli jsou. Ale já chci vědět, v čem, v čem se skrývá ta evropská přidaná hodnota a jakým způsobem můžeme zařídit také, aby byla dlouhodobě využívána. Pan Šankej? Firstly, I'd like to thank the Commissioner for his very interesting uh, presentation here today. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za váš projev. Já jsem velmi rád, že jste hovořil o tom eh, managementu, který by se měl zakládat na výsledcích. Také jsem rád, že jste hovořil o tom zjednodušení eh, při využívání těch různých fond, eh, fondů. A já mám dvě otázky, které chci položit. Mě, vlastně se, mě zaujalo to, co jste řekl o chudobě hovořilo nebo zaznělo také to, že v Evropě máme stále více lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby, víc než v roce 2005. A já se chci zeptat, jakým způsobem se můžeme s touto informací postavit veřejnosti, zatímco hovoříme o, o využívání eh, prostředků na eh, mít, vymí, vymícení chudoby mimo Evropskou unii. A dále, co se týče toho sociálního začlenování. Eh, sociální začlenování je velmi komplikovaná záležitost. Uh, Například, co se týče situace v severním Irsku, tak tam právě tato otázka byla velmi důležitá. Je to samozřejmě otázka, která je stále důležitější po právě odsouhlasení Lisabonské smlouvy. A já se ptám, jakým způsobem budeme řešit tu situaci právě v těch místech, kde je ta situace nejsložitější. Já nemám vůbec žádné pochybnosti o tom, že místní a regionální dimenze v podstatě v tuto chvíli jsou tím tou nejlepší cestou. Já jsem z velmi vzdáleného regionu. U nás eh, pouze na místní úrovni je možné eh, vůbec tu nezaměstnanost řídit. Eh, je to možné dotazníkovou akcí, monitorizováním a tak můžeme cíleně e, provozovat vzdělávání. Takže ta regionální a místní úroveň je velice důležitá, aby byly dosaženy výsledky e, v sociální politice a v dobrém využívání Evropského sociálního fondu. E, protože co se týče naší pozice, my jsme velice kritiční, kritičtí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 Já půjdu eh, do Řecka tento týden a uvidím, co funguje, co nefunguje. Eh, to, co eh, vznesla paní Gorek, to se netýká pouze Řecka. V minulosti nedošlo ke zlepšení na poli zvyšování zaměstnanosti. Musíme nalézt řešení, protože jsou to problémy eh, v této oblasti, které přesahují Řecko. A to je jeden z klíčových eh, momentů. Je třeba eh, využít kvalifikace, rekvalifikace, vzdělávání celoživotního, protože to jsou různé části odpovědi. Je třeba to zanalizovat eh, na různých místech, kde vznikají specifické problémy. Tento týden v Řecku to uvidíme na vlastní oči a eh, je skutečně nejlepší analyzovat konkrétní oblasti. Eh, poslední otázka pana Alvese. Souhlasím, že v Portugalsku je vysoká nezaměstnanost, nezaměstnanost a že programy jsou účinné, pokud jsou prováděny na místní úrovni. Portugalské příkladem, že odborné vzdělávání může být eh, reformováno za pomoci evropských fondů. Eh, Portugalsko si vedlo dobře, například co se týče vzdělávání postižených osob. Je tady dost velký manevrovací prostor, který vládě dovolí eh, plnit svoji úlohu v oblasti politiky soudržnosti. Co se týče eh, dohody o zaměstnanosti, eh, o kterém se tu hovořilo v té první otázce. Já navrhuji, abychom vyčkali eh, Evropské rady a počkáme si na odpověď Francie a Německa, eh, protože my, když hovoříme o této dohodě, teď se nás odráží některé věci z strategie Evropa 2020, Eh, ho, hovoří se o tom v různých analýzách evropských studií, ale nikdy tak konsistentně jako eh, v této dohodě o konkurenceschopnosti, který je jakýmsi improvizovaným dokumentem. Eh, my se tomu tady věnujeme velice podrobně a myslím, že parlament to uznává. Rád bych, aby autoři této dohody to také uznali. V této chvíli eh, musíme počkat. Není třeba propadat panice. Jsou tam určité nekonsistentní věci v palíčku, ale eh, to se uhladí a eh, ze společného úsilí určitě bude ta dohoda úspěšná. My potřebujeme eh, solidnější, eh, robustnější Evropský sociální fond eh, s širšími návrhy. Neznamená to, že bude financovat všechno v členských státech. Ale třeba co se týče vzdělávání, pouze se mu budeme věnovat, když to bude mít vztah ke strategii 2020. E, potřebujeme zvýšit kapacitu financování na místní a regionální úrovni a když to bude úzká spojitost s jinými cíly. Například, e, když tu bude mít souvislost e, s problémem chudoby a nezaměstnanosti. Tato otázka je v kompetenci místně regionální zprávy, ale je potřeba Eh, podpořit toto úsilí, protože eh, tyto úřady nedokáží eh, pomoci všem lidem a plnit všechny své funkce bez podpory evropských institucí. My nepojedeme do Irska, social and also political uh, challenge which we Máme zde výzvu, která je velice významná, ne, ne pouze pro Evropský sociální fond, ale pro eh, politiky soudržnosti. A potřebujeme eh, mít eh, trasu integrace, musíme myslet dlouhodobě v Irsku musíme analyzovat, co máme na horizontu, co je obsahem strategie 2020. Děkuji, pane komisaři, děkuji za upřímnou a bohatou výměnu zkušeností. Eh, pochopte, pane komisaři, že my pracujeme s vámi eh, na diskusi nových nařízení a také co se týče strategického rámce chceme také říci, že budeme spolupracovat se všemi komisaři. Abychom měli úspěšnou strategii, musí tu být dobrá koordinace mezi komisí, radou a děkujeme vám velice eh, za vaši návštěvu.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 we are now checking whether the cards are in order. So can we open the vote? The vote is open, dear colleagues. We are checking your card. Napřed si vyzkoušíme, jestli funguje systém. Máme zatím pouze 29 karet systému. Je vás tu pouze 29? We are only 31 for the vote, so... 32 členů, kteří budou hlasovat. Prosím, aby politické skupiny se zorganizovaly. We can vote. We have the forum, so we are voting. Tak už máme kvorum, budeme uh, hlasovat. If you start and someone comes, they have to tell us. Huh? 32 and We have 32 people voting. Máme 32 eh, členů, kteří budou hlasovat. Je to velice nízká účast. You, you, are, you use your full... Okay, so we vote. Prosím ve skupinách, abyste se dohodli. Máme tu informaci. Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu, eh, pozměňovací návrhy. Začneme eh, číslem jedna, kde proti, zdržá se, schválen. Eh, čtyřka, kde pro, kde proti, Eh, kdo se zdržel? Schváleno 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 6. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno 7. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, číslo 2. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 12. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 13. Proti? Zdržel se? Schváleno. 15. Proti? Zdržel se? 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Odmítnuto. 18 To je pozměňovací návrh ústní. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 19 pro, proti, zdržel se, odmítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, schválen. Eh, It's adopted. Pro mistři schválen. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, je schválen. 24. Proti? Musíme to uh, přeskoumat. 24. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. 17 pro, 14 proti, schváleno 25. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odmítnuto. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to přeskoumat. 30. Ukončuji hlasování. Je odmítnut. 31, kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Eh, čtyřka, kdo proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 39, pokračování, Kdo pro? Proti? Zdržel se? Odmítnuto. 42, kdo pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 44 pro? Proti? Zdržel se? Nevím, nevím. Zjistíme to elektronicky. 44. Uzavírám hlasování. 16, 15, schváleno. 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 45 pro, proti, zdržel se. Schváleno 47 pro, proti, zdržel se. Schváleno 48 pro, proti. Musíme to znovu přeskoumat. 48. Uzavírám hlasování. 16, 16. Tak je to odmítnuto. V případě e, nerozhodného výsledku odmítáme. E, 45 pro, proti. Schváleno. 56 pro, proti Schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. 59 pro, proti, schváleno. Šestka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď máme eh, kompromis 7 66, kdo je pro? Proti? Musíme to přeskoumat. Eh, návrh 66. Končuje hlasování. Odmítnuto. 16, 17. 67, pokračujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, 68 pro, proti, schváleno, 69 pro, proti, schváleno. Kompromisní 8, schválen, 78, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 79, E, to je pouze pro anglickou verzi, pro proti zdržel se. Myslím, že je to jasně přijato 80. Proti zdržel se schváleno 81 pro, proti zdržel se schváleno 82 pro, proti. Já myslím, že odmítnut. Přesto máme to. Prosím. 82. Hlasujeme. Konec hlasování. 19 proti. Odmítnut. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Nevím. 83 přeskoumáme. Začíná hlasování. Konec hlasování. Odmítnut. 19 hlasů proti. 84 pro, proti. Zdržel se schváleno. 85 pro, proti. Zdržel se schváleno. 86. Ústní návrh pouze. Anglické verze se týká, kde proti. Musíme to přeskoumat. 86. Hlasujte, prosím. Uzavírá hlasování. Schváleno 19 pro, 15 proti. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? To není jasné. Přeskoumám elektronicky, začíná hlasování. Uzavírám hlasování. 17 proti 15 schválen. 88 pro, proti, zdržel se, schválen. Konečné hlasování elektronicky může začít. Uzavíráme 32 pro, jeden proti, jeden se zdržel schváleno. Máme další hlasování. Druhý bod. Tady jde o zprávu pana Vlasáka. Začneme hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě. Pro, proti? Zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh číslo čtyři. Pro, proti? Zdržel se. Přijato. Pětka pro, proti, zdržel se přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se přijato. Osmička pro, proti, přijato. Desítka. Tady máme oddělené hlasování. Omlouvám se devítka, devítka takže šlo o pozměňovací návrh číslo 9. Takže kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Já si myslím, že je to přijato, ale ještě to radši přeskoumáme, takže devítka, takže ještě jednou elektronicky otevíráme hlasování. A máme tady 29 k 9, ano, je tomu opravdu tak. Takže teď kompromisní návrh číslo 10. Tady máme oddělení, oddělené hlasování a první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Tak, teď přecházíme ke kompromisnímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato, osmnáctka, ne, tak ta odpadá, takže devatenáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď přecházíme k 21, nebo k, k, k 22, takže 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. Omlouvám se? Omlouvám se, Diano, chtěla jsi něco říct. Udělal jsem něco špatně? Pozměňovací návrh číslo 18. Omlouvám se, takže vracíme se k 18. Myslíme si, že je to všechno správně, takže přecházíme ke trojce, ke kompromisním návrhu číslo tři. Omlouvám se. Ne, tak si to tady vyjasníme. Takže tady jsme měli 18. Eh, my je to tak potřebujeme hlasovat o 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Now we go to compromise three. Tak přecházíme ke kompromisnímu návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak přecházíme k 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti a 640 si ověříme elektronicky, otevíráme hlasování. Uzavíráme hlasování. Zamítnuto a to poměrem 19 k 15. 47, kdo je pro? Proti? Proč se směješ, Markusy? Můžeš mi to vysvětlit? Tak, kdo se zdržel? Přijato. 48, kdo je pro? Kdo je proti? radši si to ověříme. Já si myslím, že to je sice přijato, ale ověříme si to tak, aby Alen Kadek mohl dobře spát, takže 8.40 elektronicky hlasujeme. Takže zavíráme hlasování. A je to přijato a to poměrem 20 ku 13. Měl si pravdu 49. Tady máme ústní pozměňovací návrh, takže tady není nikdo proti. Takže kdo je pro, kdo je proti? Kdo je proti? <laughs> Nikdo. Takže je to přijato, samozřejmě zdrželi se přijato. A teď padesátka, kdo je pro padesátku, kdo je proti? Takže je to jasně zamítnuto. Tak a teď budeme hlasovat o zprávě v jejím finálním znění. Otevíráme hlasování. Uzavíráme. Tak a myslím si, že nikoho nepřekvapí, když řekneme, že zpráva byla přijata. Tak a teď tady máme. Je tady s námi Sofie Okoní? Není to, ale nevadí, budeme hlasovat o jejím návrhu k jednotnému trhu pro podniky a růst. Máme tady 67 pozměňovacích návrhů, takže začínáme tedy s právou jednotný trh pro podniky a růst. Kompromisní návrh číslo 1. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti. Tak, budeme elektronicky hlasovat k jedničce. Otevíráme hlasování. Otevíráme hlasování. Vidíte, zamítnuto 18 k 16. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 2, pro, proti, zdrželi se přijato. Přicházíme k devíce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Desítka, tady máme pozměňovací návrh ústní, kdo je k pozměněné desítce pro, proti, musíme to ještě elektronicky ověřit, takže otevíráme hlasování. Hlasování skončilo. Takže přijato poměrem 21 k 12. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 14. Pro. Kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 18. Takže jsme u kompromisního návrhu číslo 4. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. A přicházíme ke kompromisnímu návrhu číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Třicítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 34 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 35 kdo je pro? Kdo je proti? Já si myslím, že je to zamítnuto. Myslím. Takže pokud tady někdo teďka nevykřikne, že to chce elektronicky ověřit, tak můžeme jít dál. Eh, ústní pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A přecházíme k 37. Kdo je pro? Takže hlasujeme 37, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto, 38, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, takže tady máme oddělené hlasování. První část odděleného hlasování, kde pro, proti, přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, takže druhá část tohoto odděleného hlasování, druhá část hlasujeme elektronicky. Skončilo hlasování. 21 ku 13 přijato. Část 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Já teď nevím, co nám chtějí naznačit socialisté. Takže budeme opakovat hlasování k, třicí, k, k třetí části 640, takže kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování. Takže přijato. Kompromisní návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 8, kdo je pro? Tady máme opět udělané hlasování. Takže první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A druhá část? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A přecházíme k 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 9, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A přicházíme ke kompromisnímu návrhu číslo 10, takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamít, eh, přijato tedy. A teď je zpráva v finálním znění, takže hlasujeme elektronicky. Hlasování bylo již ukončeno a, a zpráva je přijata. 33 k 1. Takže přecházíme k devátému bodu. Jde o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU, záplavy v roce 2010 v Polsku, na Slovensku, Maďarsku, České republice a Chorvatsku, Rumunsku, kdo je pro. Takže tady budeme hlasovat opět elektronicky, máme tady pouze jeden bod, takže hlasujeme elektronicky. Hlasování skončilo. A tady opět hovoříme o přijetí a to jednohlasném. Takže tímto končíme hlasování. A tím přecházíme k bodu 10 a tady jde o vyměněnu názoru s generálním ředitelem generálního ředitelství. Já nevím, jestli už je tady. Můžete se podívat, zdali tu pan Anrie, takže budeme pokračovat za pět minut, ne, za dvě minuty. Takže, milí kolegové, čekáme na pana generálního ředitele a já bych tímto ráda se vrátila ke sdělení předsedkyně. My jsme měli 11. února setkání Task Force, v rámci něhož jsme hovořili o instrukcích eh, rady. A hovořili jsme samozřejmě také o postoji Evropské komise členských států. A další zasedání se bude konat 16. března a já bych vám ráda navrhla, že, nebo abychom vám v podstatě v rámci krátkého sdělení poslali také eh, výsledky eh, tohoto zasedání. Jednali jsme také se zástupci výboru pro zaměstnanost. Celá ta debata byla velmi obohacující. Většina členských států eh, podporuje tento princip kondicionality. Eh, v podstatě jde jenom o tu otázku, jakým způsobem a ne zdali tedy podpora ano či ne. A také očekáváme, že komise nám pošle její návrh, ten vám samozřejmě také pošleme. A teď ještě poslední bod. Tady jde o evropskou strategii, která se týká oblasti Atlantiku. Jistě víte, že tady došlo také ke schodě a teď tady je otázka, zdali tady ještě existují nějaké eh, otázky. Na plenárním zasedání v březnu se o, tom budeme hovo- se o tom bude hovořit. Vy jste dostali návrh tohoto dokumentu. Dostali se ho dnes ráno. Socialisté zaslali jeden jediný pozměňovací návrh a já bych v tuto chvíli navrhla, abychom my jako výbor v podstatě vypracovali náš souhlas ve chvíli, kdy tedy dojde k přeskumu tohoto návrhu. A já bych poté tedy jménem našeho výboru naše, náš názor předala plénu. Takže pokud tedy ta důvěra tady je, myslím si, že bychom se mohli tady v tuto chvíli rozhodnout, že bychom postupovali tímto způsobem, takže to je to, co se týká eh, těch sdělení předsedkyně a pan generální ředitel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 Pane Matulo, chcete se teď i věnovat své otázce, protože samozřejmě čekáme a kromě toho jsem slyšela, že vy budete hovořit eh, krátce, tak já nevím, chcete se umout slova? Dobrá, takže eh, Milí kolegové, přejdeme k bodu 14 našeho pořadu jednání, protože pan generální ředitel tady ještě s námi není a kromě toho nám bylo řečeno, že to bude velmi krátký bod. Takže Josefe, Josefe, máš slovo.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 Tady hovoříme o návrhu nařízení parlamentu a rady, aby se změnilo eh, nařízení 1698-95 eh, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu. Až eh, je, norma, je, je dá se očekávat, že budeme mít celou řadu pozměňovacích návrhů, ale zároveň také potřebujeme eh, zjednodušit některé kapitoly. Tady jde tedy o zjednošení například kompetencí Evropské unie, jednotných podmínek pro uvádění v praxi těchto venkovských politik. Pak se tam hovoří o snížení počtu zpráv, opět zjednodušení, to je vlastně takové strategické monitorování, to znamená zjednodušení společné zemědělské politiky a zpráv, ze, počet se sníží ze tří na dva. Potom máme třeba skupiny výrobců. Tady se nejedná pouze o nové členské státy, ale také o starou patnáctku. Tady se hovoří o potravinách, eh, zelenině a mléce. Dále, dále se hovoří o dohodovacích řízeních a službách. To je trošku taková osobnější věc, protože to je dohodovací řízení při e, snaze nalézt dohodu s farmáři či se zemědělci. zde ještě máme mm, vlastně takové průřezové téma eh, Natury 2000. Na jedné straně máme tedy ustanovení, které hovoří o hospodářském růzvu, eh, růstu, a potom máme tedy ty eh, rezervace Natury 2000. A konečně se zde hovoří o nerespektování tzv. EU kondicionality, jakési křížové podměnosti. Zde hovoříme o pomoci, udělování podpory, Já si myslím, že jednak tady proběhly jakési technické odborné modifikace, My navrhujeme pouze tři pozměňovací návrhy, na co se zaměřují. Jednak konkrétně specifikují tři oblasti aktivit, ty vám tady předkládám. Zde jde tedy o rovnováhu mezi potřebami životního prostředí a hospodářského růstu chtěl bych ještě dodat jednu věc. Co se týče toho dohodovacího řízení v oblasti zemědělství, zde došlo k mnoha investicím do rozšíření širokopásmového internetového připojení A je tady jeden bod, kde se o tom hovoří, hovoří se tam i o zemědělství, ale já si myslím, že bychom tam měli dodat um, i nějaké online uh, odvětví pro zemědělce, tak kde, kde bychom tedy pokrývali venkovské oblasti. V podstatě tedy jde o využití informačních technologií a tedy rozšíření širokopásmového připojení k internetu v těchto venkovských oblastech. A potom jde o rovnováhu mezi ustanoveními e, zaměřující se na Naturu 2000 a rozvoj. my tedy vlastně potřebujeme požadovat více informací v této oblasti počátku projektů ve venkovských oblastech, tak abychom se vyhnuli dodatečným nákladům a jiným komplikacím, které se s tímto problémem mohou pojit. Chceme se vyhnout nesrovnalostem v ustanovením, ustanoveních týkajících se tedy životního prostředí a hospodářského rozvoje. A třetí bod. Hovořili jsme o dobré zprávě a řízení, jak horizontálně, tak vertikálně. Chceme jakousi multivrstevnatou zprávu, Zde potřebujeme národní venkovské sítě, zde potřebujeme zapojení na národní úrovni, na národní, regionální a místní úrovni. Potřebujeme tedy účastníky ze všech těchto úrovní, bez toho nedosáhneme vyváženého rozvoje. Takže velmi stručně to bylo to, co jsem tomuto výboru chtěl dnes říci. Doufám, že to povede k plodné diskusi. Já vám mnohokrát děkuji, Josife. Pan Angorakis si přeje dostat slovo. Nemáme stínové zpravodaje, takže pan Angorakis, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. ono to nejsou jenom odborné připomínky, tady jsou i politické otázky. Takže já bych se chtěl zeptat na následující věc. Návrh týkající se Natury 2000. Usnadní to věci nebo to věci zkomplikuje pro zemědělce v těchto oblastech? Já si říkám, že to asi věci trošku zhorší. Já jsem tomu úplně nerozuměl, takže proto se na to ptám. Nějaké další připomínky, otázky? Prosím. Je Madame Delis, mhm. C'est juste pour euh, rappeler un aspect qui est important, monsieur le rapporteur. Pane zpravodaj, chci vám připomenout jeden důležitý aspekt. Eh, pozměňovací návrh číslo dvě Můžete nás ujistit, že nové znění eh, zajistí, že eh, životní prostředí neboli chudý příbuzný bude zohledněn? Děkuji. Eh, chcete zodpovědět dotazy? My, nám tady jde pouze o přednesení pozměňovacích návrhů. Dám teď slovo panu Matulovi. Děkuji. Já vítám všechny otázky a mohu na ně také odpovědět, co se týče pozměňovacího návrhu, který jsem předložil já sám a který se týká eh, ekologické soudržnosti sítě Natura 2000. Úřady, jak místní, tak regionální, by měly hledat rovnováhu mezi ustanoveními chránícími životní prostředí a potřebami z hlediska místního rozvoje. To tam přesně stojí v tom pozměňovacím návrhu. Já bych to teď možná vyjasnil. Hned na začátku těch jednotlivých projektů to chceme zajistit. Na, v projektech na evropské úrovni jsme měli nedostatek informací. To bylo hned na samém začátku určitých projektů. A to samotné projekty zkomplikovalo. Takže v tomto pozměňovacím návrhu opravdu jde jenom o to, že bychom měli poskytovat dodatečné informace, tak aby se zajistilo, že míra investice se nezvýší kvůli ustanovením týkajícím se životního prostředí. Takže to je vlastně jediné vyjasnění v tomto pozměňovacím návrhu. A potom k té druhé otázce. Já si nemyslím, že životní prostředí je tady nějaká popelka, která doplatí na tento pozměňovací návrh. Paní Deli? Paní předsedkyně, mě napadla následující věc. Když čtu ten druhý pozměňovací návrh, tak tady se hovoří o tom, nebo o tom přání, aby místní a lokální úřady se rozhodly mezi tím, zda budou chránit více životní prostředí, anebo se zaměří na místní rozvoj. Ale tady v podstatě v podstatě jednu věc dáváte proti druhé. A já si myslím, že to není úplně nejlepší a proto na to upozorní. Děkuji. Ano, o tom jistě budeme hlasovat. Ale pokud chcete pokračovat v debatě, tak pořádku. Já si myslím, že pan Matula je připraven a je zcela otevřen všem dalším vašim eh, komentářům, takže je tu ještě někdo, kdo by chtěl k tomu něco říci? Tak ne, takže v tom případě pouze se musíme rozhodnout, kdy bude tedy lhůta pro odevzdání pozměňovacích návrhů, bude to 3. března 12 hodin. Já jsem jaksi pochopila, že pan Dirkaner má trošičku problémy s tím dostat se z komise sem k nám do parlamentu. To znamená, že já navrhuji, abychom pokračovali s naším programem a ve chvíli, kdy přijde, tak eh, naší debatu přerušíme. Takže Teď bychom přešli k bodu 11, ten se týká Unie inovací pro měny Evropy pro svět po krizi. A jelikož tady nebyl dostatečně velký zájem o toto téma, tak já jsem se navrhla jako ta, která se tady tímto tématem bude zabývat. Myslím si, že je velmi důležité znát tady názor výboru ITRE, protože tady je velmi důležitá ta regionální dimenze politiky inovace. Ta je velmi důležitá právě na té regionální a místní úrovni. A to je přesně ta úroveň, na které musíme inovaci podporovat. Tady jde o tu propojenost eh, podniků s výzkumem. Tady to je přesně ta úroveň, na které je tato propojenost nejúčinnější. A já tady navrhuje, abychom k názoru výboru ITRE doplnili právě tuto regionální dimenzi, kde právě je inovace tou, řekněme, eh, nebo kde inovace hraje tu nejdůležitější roli. Takže naším návrhem by mělo být, jak si začlenit nebo doplnit tuto regionální dimenzi k názoru výboru ITRE. Dále je třeba hovořit také o zodpovědnosti vůdců nebo jaksi řídících osobností právě na těchto úrovních, protože je důležité, aby si byli vědomi toho potenciálu, eh, se kterým pracují. Eh, také zde zdůrazňuji ten fakt, že regiony a místní komunity nemají k dispozici výzkumné instituty nebo univerzita, univerzity a z toho důvodu je také důležité podporovat právě eh, tyto regiony, které nemají tato vzdělávací a výzkumná centra, aby tato centra začali budovat. Také zde hovořím o té netechnické inovaci a ta je v, právě v tuto chvíli si myslím velmi důležitá. Kromě toho máme spoustu osvědčených postupů právě na těchto úrovních, ze kterých se můžeme učit. A také se zde odkazuje na debaty, které jsme vedli v souvislosti s politikou inovace. Myslím si, že bychom měli identifikovat, kde se právě nachází ten skrytý spící potenciál inovace. O tom jsme již několikrát hovořili. Eh, také zde vyzývám Evropskou komisi k tomu, aby využívala lépe finanční zdroje a prostředky tak, aby právě v této oblasti byla, bylo právě to evropské financování podpořeno. Pan Michael Todl a Devan, um, pana Todla nevidím, je tu? Tak já nevím, jestli stínoví zpravodajové k tomu chtějí něco říci. Par, uh, omlouvám se, Elizabet, neměla jsem vás uh, eh, na seznamu, takže kdo bude hovořit jako první? Takže paní Šleder, můžete hovořit. Já nevím, jestli třeba jste to nedostala nahlášené, že jsem tínovou zpravodajkou. Co se týče toho originálu, tak já si myslím, že ten je v pořádku. Také jsem sledovala debaty v dalších výborech, to je také v pořádku. A musím říci, že tady trošičku chybí opět ten eh, integrovaný přístup, protože jde Jde samozřejmě o eh, inovace na regionální úrovni, ale nevíme, kterým směrem by se měly ubírat. A to si myslím, že je velmi jasně řečeno v tom dokumentu komise, eh, co se týče toho integrovaného přístupu, tak zase otázka, v čem spočívá nebo v čem se skrývá právě ta evropská přidaná hodnota. Musíme se tady eh, položit tu otázku, zdali tyto inovace opravdu přispívají k budování nových pracovních eh, míst. Eh, musíme hovořit o možnosti využití strukturálních fondů. Je to to, co chceme. Ve chvíli, kdy řekneme, že budeme využívat strukturální fondy, tak musíme zajistit, aby tento integrovaný přístup opravdu měl smysl, to znamená, musí to být eh, opatření, která budou eh, dlouhodobá, udržitelná a budou přispívat k vytváření pracovních míst, že to je to, co mi tady chybí. Tady v této zprávě se hovoří o tom, že potřebujeme inovaci, máme tady příklady, jakým způsobem by se mohlo postupovat, ale myslím si, že tady eh, trošičku chybí, jsou v podstatě ty zásadní otázky, ty stěžení body, to znamená, jakým způsobem způsobem k tomu budeme přistupovat, to znamená, eh, jak budou splněny cíle strategie 2020 ve chvíli, kdy budeme používat také Evropský fond pro regionální rozvoj. Takže to jsou ty věci, které mi tam chybí. Jenom velmi stručně, já si myslím, že inovace je tématem, eh, pro nejrůznější úrovně Evropské unie. Jednou z nich je tedy Evropská komise. Takže má to nejrůznější prvky inovace, výzkum a vývoj. Pan komisař Quentin Quinn eh, zde nastavuje správný směr, ale ještě je potřeba udělat hodně práce. Pak zde máme také úroveň členských států a úroveň regionální. Já si myslím, že důležitá otázka pro nás je, jak podpořit právě to dění na regionální úrovni. My se do toho všichni můžeme zapojit, ale musíme mít jakousi interinstitucionální diskusy, například právě s výborem regionu co můžeme udělat pro inovace v budoucnosti. Děkuji, pan Angura Kakis. Děkuji. Jen dvě stručné připomínky. Chtěl bych si vyjasnit jednu věc. Když jste hovořila o netechnologické reformě, co přesně tím myslíte? A za druhé, víte, že mám takovou námitku či výhradu, která vyžaduje opět vyjasnění jedné věci. Máme tento výbor, který má mimo jiné i za úkol pomoci regionům, aby dosáhli lepší úrovně rozvoje, než je ta jejich stávající úroveň. ale já si myslím, že přece jenom výzkum a vývoj v těch konkrétních regionech je něco trošku jiného. Výzkum a vývoj v centrech excelence na vysoké úrovni dává smysl. Možná v některých regionech mají třeba jinou potřebu rozvoje. Jak tedy můžeme dosáhnout toho, aby výsledky eh, výzkumu a vývoje byly kompatibilní s reálnými potřebami v jednotlivých oblastech. Protože tady opravdu není přímé propojení s rozvojem toho regionu. Já zde nemám konkrétní odpověď, ani si nemyslím, že ta odpověď tady zazní, <clears throat> protože si nemyslím, že by komise či Evropská unie se opravdu věnovala reálným potřebám pracovníků v těchto oblastech. A výzkum nevždy se slučuje nebo je kompatibilní s daným průmyslovým odvětvím, které tam převládá. A pokud se nebudeme věnovat této otázce, budeme mít úplnou krizi v těchto oblastech. Máte nějaké další komentáře? Velmi konkrétně k vašim otázkám, protože myslím si, že jste se v podstatě sami odpověděli na ty otázky. Vy jste se zeptali, co to jsou tedy ty netechnické inovace a potom jste řekl, že nemůžeme očekávat, že v každém regionu se bude jaksi, eh, nebo dokážeme vybudovat eh, výzkumná centra a střediska, ale to, co jsem chtěla říct, je to, že člověk může být velmi inovativní i ve způsobu poskytování služeb nebo ve způsobu poskytování veřejných služeb můžete být také velmi eh, inovativní ve způsobu, jakým řídíte vlastní podnik. Inovace neznamená pouze eh, technologie nebo výzkum, protože existují případy velmi úspěšných regionů v souvislosti s růstem a vývojem. Ve Finsku najdete většinu takovýchto regionů. E, Tady v těchto regionech nejsou žádná výzkumná střediska, ale přesto jsou to regiony, které jsou velmi inovativní, e, jsou velmi inovativní ve způsobu, jakým jednají, jakým se chovají, jakým podnikají a tím způsobem jsou také, e, jsou to regiony, které jsou velmi atraktivní pro mladé lidi lidi, to znamená lidé o tamto tě neodcházejí. A to je přesně to, co jsem chtěla říci. Je třeba vnímat inovaci v tom, jak si z eh, trošičku širší perspektivy. To je ten, eh, to poselství, které jsem chtěla vlastně vyslat. To znamená, že člověk může být eh, inovativnější ve chvíli, kdy odpovídá na potřeby lidí a to způsobem, jakým, pot, jakým dělá věci, v porovnání s tím, jak je dělal předtím. To znamená, že regiony mohou se stát inovativnější a úspěšnější, aniž by využívali ty nejnovější technologie nebo aniž by budovali výzkumná střediska. To je přesně to, co bylo řečeno. To je přesně to, v čem jak se skrývá ten pojem těch netechnických inovací. Eh, Dále, co se týče lhůty pro odezdání pozměňovacích návrhů, musíme tady být eh, jaksi velmi struční, eh, jsme dosti omezení, ale v každém případě ten datum je 3. března, opět ve 12 hodin. A tímto se můžeme vrátit opět k bodu 10, k výměně názorů s panem Dirkem Anerem, s generálním ředitelem generálního ředitelství Evropské komise a budeme hovořit o příspěvku politiky soudržnosti k úspěchu strategie EU 2020. Budeme hovořit o aktuální situaci, ale také o budoucnosti. Mohli byste nás informovat o tom, jak s formálního hlediska eh, je současná politika přizpůsobována strategii 2020, eh, jaký je tady ten manevrovací prostor pro pružnost, eh, jak jakým způsobem tady existuje jaksi propojenost s inovací, s bojem proti chudobě, jaké jsou jaksi ty hlavní iniciativy. Mohl byste nám tady poskytnout takový základní přehled? Děkuji. President, uh, uh, Good evening to all of you. All my apologies for being a bit... Děkuji. Dobré odpoledne všem. Velice se omlouvám za své spoždění. Avšak pracoval jsem na zprávě. Je to zpráva o lidském kapit- kapitálu a já bych chtěl eh, zde ocitovat hlavní závěry. Eh, politicky tedy, eh, protože ta studie hlavně se týká ukazatelů. Úspěch nebo stroskotání strategického kapitálu se týká 71 eh, bohatství a dědictví eh, mezi regiony, čili jde o nerovnováhu. Eh, lidského kapitálu se týká Agenda 2020 a ta hovoří o regionech. Evropské regiony mohou mít větší váhu a mohou působit konstruktivněji a být partnerem při uplatňování evropských politik. E, toto také potvrzuje nezávislá studie, která hovoří o městské síti Red Urbach, že když hovoříme o rozvoji lidského kapitálu, regionální dimenze a místní úroveň jsou velice významné. Eh, také jsme zjistili, že dvě třetiny eh, jaksi eh, druhů chování dospělých jsou získány v dospělém věku. Znamená to, že vztah mezi podniky a zaměstnanci jsou velice významné a je to jeden z aspektů, které musíme mít na paměti, když hovoříme o budoucnosti našich programů. E, když hovoříme o Evropě 2020, je jasné, že jak společenský, tak lidský kapitál má zde velice významné místo. strategie rozvoje eh, jsou oblasti, kde tento kapitál má velkou váhu. Jsou také jiné kapitoly eh, ve strategii Evropa 2020, které se také mm, vztahují na lidský kapitál. Eh, když hovoříme o lepší začlení do společnosti a podobně. Když budeme hovořit o současné fázi strategie Evropa 2020, eh, chci vaši pozornost přitáhnout k období 2009-2010. V těchto letech jsme zažili hlavní nápor krize. V roce 2008 jsme říkali, že třeba vytvořit Eh, dlouhodobé strategické programy. A eh, stanovili jsme dvě etapy v roce 2009. Jsme umožnili prodloužení období 2006 až 2009 o tři měsíce, tak aby eh, členské státy mohly využít výhod předchozího období. A za druhé, zlepšili jsme e, solventnost e, členských států vztahem k předchozímu období. A e, vytvořili jsme podmínky pro e, nové období. Na tom jsme pracovali v terénu a v roce 2010 jsme měli dobré výsledky díky tomu. My jsme tedy v roce 2010 dosáhli vynikajícího eh, využití rozpočtu eh, prostřednictvím eh, čerpání fondu. Tato opatření často existovaly eh, párově s některými změnami programů, kdy české státy měly eh, manevrovací prostor ke změnám a také komise přispěla eh, k těmto změnám. Od začátku roku 2010 se objevují eh, další modifikace programů stále více, stále častěji a jde o změny, které obsahují opatření eh, v duchu strategie Evropa 2020. Tato zpráva bude zveřejněna eh, velice brzy. Hovoří se o energetické účinnosti, kdy polovina členských států prostřednictvím regionů eh, používá toto, tento energetický příjem. Nevím, jestli to správně reproduktuje, ale řekl mi, že Francie je eh, u stropu 4% eh, limitu, který měl k dispozici. terénu vidíme, že se a využívají nové možnosti, které umožní tento program. E, mnoho regionů e, může být pišno na to, že ten program e, dobře využívají, stoprocentně to souhlasí s prioritami Evropy 2020. A to umožňuje, aby tyto programy pokročily. Samozřejmě máme také případy, kde programy pokulhávají a tam se musíme soustředit v příštích měsících, abychom eh, pokročili. A to v těchto konkrétních případech. Ale obecně můžeme říci, že máme dojem, že se nám podařilo splnit sliby, co se týče eh, boje proti krizi, využití eh, opatření, eh, investic z Fondu soudržnosti. A můžeme říci, že mnoho členských států a regionů dokázalo zavést změny díky těmto programům které se lépe shodují s filozofií 2020. Pravda, máme také zaostalé regiony, kde se poněkud uh, zdráhají této, tomuto trendu, e, zdráhají se inovaci, ale obecně lze říci, že Eh, roky 2009 a 2010 byly z tohoto ohledu eh, úspěšné. Co se stane po roce 2013? To je velice významná otázka pro nás. Co můžeme učinit hned, eh, je to, že můžeme připravit projekty pro další generaci programu. To je velice konkrétní věc, kterou musíme dělat v terénu, na do podzima, musíme začít už teď v regionech a v členských státech a musíme začít diskutovat o tom, jak, eh, jak si vytvořit tyto čekárny eh, pro spuštění projektu, abychom nestráceli čas. Až zazní startovní výstřel, abychom skutečně eh, byly v plném proudu. Vytvoříme celý mechanismus připomínkového řízení a jsme teď v okamžiku, kdy většina projektů se připravuje pro další období. Chceme využít e, nástrojů, aby členské státy a regiony mohly e, konsultovat eh, prostřednictvím mechanismu JASP. A je třeba také pomoci některým členským státům v přípravě projektu, aby nezůstavili pozadu. Za druhý komentář, eh, právní rámec, ve kterém se pohybujeme. Eh, transpozice Evropy 2020 eh, do právního rámce. Eh, znovu tady opakuju, že je to velice jednoduché. Za prvé Evropa 2020 jako politická vize. Obecná eh, která neumožňuje vidět, jaké budou nástroje investic. Takže musíme převést ty cíle strategie Evropa 2020 do priorit investování v prioritních konkrétních oblastech v každém členském státu, v regionech, aby Eh, na místě si mohli zvolit priority pro další období. To bude omezený počet eh, priorit, které budou zvolen na regionální úrovni. Čili je tady zajistit flexibilitu systému, aby se na místě mohli přizpůsobit konkrétním situaci v regionu. To je, co uděláme na úrovni Evropské unie a doufám, že vám budu moci ten rámec představit v druhé polovině tohoto roku. Zatím máme předběžný kalendář, že to představíme na podzim. Dále. Tento široký rámec v pozadí umožní, aby každý členský stát a každý jejich region mohl e, zmapovat konkrétní situaci ve svém e, kontextu místních priorit. A tady je třeba říci, že tyto oblasti mohou být různé e, v jednom členském státu, například Severa i Švédska třeba. Může v jedné členské zemi e, být různá situace, tak je třeba přesně definovat, na co se budeme soustředit. A to je třeba učinit. A čím je větší program, je tím více priorit může zahrnovat. Takže spolu s členskými státy. Eh, budeme pracovat na tom nástroji, není to nic eh, eh, rigidního předem stanoveného a využijeme také této spolupráce, abychom se dohodli, jak budeme kontrolovat výkonnost těchto programů. O tom budeme diskutovat s členskými státy. Uvidíme také, které členské státy eh, mají potřebné podmínky k úspěšnému průběhu programu. Obecně se říká je eh, podmínky, podmíněnost. A to je pro mě důležité eh, z vlastní zkušenosti v, této, v tomto konkrétním období, že jsou určité prvky, které musí být přítomny, aby byl zaručen eh, úspěch investic. Například jednoduchá věc. Když je velká investice do životního prostředí eh, v oblasti vody, čištění vody, pitné vody a podobně, musí být zaručeno, že když se uděláte investice, že to bude obyvatelstvo využívat. Možná ve státní měřítku je třeba mít systém eh, kanalizace, systém eh, sazeb, které to zaručí. Když se investuje do inovace, což je prioritní oblast při nejmenším bychom měli mít konsistentní strategii investic v jedné zemi, v jednom regionu. A Pak tu máme určité prvky e, zdravého rozumu. Takže chtěli bychom tyto faktory sledovat, zda jsou skutečně přítomny, aby byla zajištěna úspěšnost. Eh, samozřejmě, když je určitý nedostatek, neznamená to, že tam budeme automaticky investovat. Eh, musíme se napřed přesvědčit, že všechno funguje. Další důležitá kapitola. Eh, v rámci dohody s českými státy se musíme ubezpečit, že máme koordinaci. Máme koordinaci mezi různými komunitárními nástroji a pak tu máme koordinaci mezi komunitárními nástroji a národními nástroji, národními investicemi. Čili to všechno třeba vyjasnit předem a bude to součástí eh, té partnerské eh, dohody. Podle mého názoru eh, tato dohoda by měla obsahovat také jasný závazek komise. E, konsultativní charakter komise. Co může komise e, udělat, aby ty strategie fungovaly? Co může komise udělat, aby e, skontaktovala jednotlivé regiony a podobně? A také jsou tu prvky, závazky, které komise musí přijmout, aby se účastnila této dohody s členskými státy. Hlavní výhodou takového plánování, na rozdíl od jiného plánování, kdy se snažíme všechno začlenit, je, že musíme dojít až na konkrétní věci, abychom reagovali skutečně na konkrétní Eh, potřeby každé země, každého regionu. Pro je třeba, aby občané chápali, co se děje, aby věděli, že řešíme problémy, které mají každý den, že tu neřešíme nějaké obecné problémy, které vymýšlíme. Nemůžeme vymyslet problém, který se nebude hodit třeba do Finska. Čili musíme stanovit právní rámec a v rámci tohoto právního rámce eh, musíme mít specifické eh, dohody na míru. Když ta partnerská dohoda bude schválena, tak se přikročí k operativní fázi. proběhla spousta zasedání s představateli regionů, členských států. Eh, debatovali jsme o tom také my spolu. A teď můj osobní názor, paní předsedkyně. Já se ptám sám sebe, zdali opravdu jednáme s stoprocentně správně ve chvíli, kdy jsme se rozhodli ustoupit od těch multifunkčních fondů a, za, a zaměřit se pouze na monofondy. Protože ve chvíli, kdy máte region, ve kterém chcete, aby docházelo k lepšímu e, vývoji, tak chcete mít jeden program, který bude zahrnovat e, více věcí, nebo v podstatě všechno, co ten region bude potřebovat. A to je v podstatě jenom tak, jak, jak se takový podnět k zamyšlení pro vás nebo pro nás všechny. A teď přecházím k poslednímu bodu a ten se týká organizace tohoto všeho. Jak to bude probíhat? Budeme v následujících týdnech postupovat následujícím způsobem. Budeme velmi intenzivně jednat s těmi nejdůležitějšími partnery a to proto, abychom se ujistili, že jsme nepřehlídli, že jsme nezapomněli na ty nebo na žádný jaksi zásadní bod. Budeme jednat s představiteli podniků. Budeme jednat také s našimi eh, kolegy z členských států, kteří pracují přímo v terénu, přímo in situ a to proto, abychom se ujistili opravdu, že jsme na nic zásadního nezapomněli, že jsme nic zásadního nepřehlédli. A také se budeme snažit toto všechno zapracovat do našeho textu. Také spolupracujeme s pracovní skupinou na vysoké úrovni a také máme v tuto chvíli task force, která se zabývá eh, otázkou eh, podmíněnosti v této task force jste také začleněni vy. To znamená, že budeme hovořit s vámi, s členskými státy, s výborem regionu a budeme se snažit vyjasnit tento tuto koncepci podmíněnosti a způsob její použitelnosti do takovéhoto systému nebo v takovémto systému. Takže toto jsou otázky, kterými se budeme v tuto chvíli zabývat. Eh, v červnu, a to není pro vás žádnou novinkou, dostaneme první návrh komise, který se týká toho finančního rámce a co se týče toho časového harmonogramu, tak si myslím, že e, nařízení by mohlo být schváleno v červenci. A já doufám opravdu, že to bude možné. My v každém případě za nás děláme opravdu všechno pro to, abychom to to, tento text měli v červenci na stole hotový. A potom v září, v říjnu začneme pracovat s členskými státy a regiony na dobrovolné eh, bázi, protože zatím nedošlo k žádnému rozhodnutí. Začneme tedy jednat se regiony o tom, jak oni si představují, jak by měli tedy, eh, měla probíhat eh, další jednání, jak by se mělo dále postupovat v souvislosti se strategií 2020, tak abychom byli v té jaksi první fázi přípravy projektu, tak aby ve chvíli, kdy to nařízení bude odsouhlaseno, tak my bych, abychom mohli co nejdříve začít. Takže to je tedy ta perspektiva do budoucnosti, jak chceme postupovat postupovat a teď v tuto chvíli se opravdu neuvěřitelně těším na vaše reakce. Děkuji. Pan Lambert van Nistado je prvním řečníkem. Děkuji za to, že jste k nám přišel. I přesto, že jste přišel trošičku později, tak lépe trošičku později než nikdy. Hovořili jsme zde o zprávě pana Kakise. A hovořili jsme tedy ta, o těch monofondech, o té možnosti využívání těchto monofondů. Ve chvíli, kdy vytvoříme jeden rámec pro fondy, ať už je to fond eh, námořní, nebo pro rybářství, nebo pro zemědělství, tak v každém případě je to něco, co by mělo k něčemu vést. Pokud to k něčemu nepovede, no tak na co to chceme. A kromě toho tady potřebujeme jasnou územní dimenzi, protože to je právě to nové, co nám smlouva poskytuje. Uh, tak, aby ty věci byly dobře koordinovány, protože eh, ve naší zemi máme velmi dobrý koordinovaný přístup pro Evropský fond regionálního rozvoje, ale pro jiné fondy máme naprosto jiný přístup a to si myslím, že by nemělo být tak. Já si myslím, že je zcela nutné, abychom věděli, jakým způsobem probíhají vaše jednání s členskými státy, protože když eh, jedeme na návštěvu do některých členských států, jako eh, třeba do Rumunska, tak vidíme, že tam to prochází, nebo tam mm, se to odehrává úplně jiným způsobem. Tam je to všechno centralizované. A jak tedy chcete dosáhnout cílu 2020? ještě minulý týden se o tom hovořili. Hovořili jsme o velmi slabé zprávě a řízení. My tady potřebujeme více decentralizovaný přístup. Pokud tak nebudeme postupovat, tak eh, tady jsme opět ztratili jednu šanci. A já si chci zeptat, zdali tedy se něco dělá pro to, aby tady k té decentralizaci docházelo. A dále se ptám, zdali tedy byla zohledněna již ta územní dimenze. My jsme hovořili o těch možnostech územních paktů, což jsou pakty s každým členským státu, s členskými státy. A takovýmto způsobem v rámci tohoto paktu každý členský stát v podstatě identifikuje nebo řekne, jakým způsobem se e, v rámci svých e, hranic bude, nebo jejich hranic bude postupovat. Hovořili jsme o tom pátém fóru eh, soudržnosti, hovořili jsme o tom také minulý týden na radě, ale možná, že by se mi mohl říct něco k nasledující věci. V roce 2011 začínáme s přípravami. Poté máme rok 2012 a já tam nevidím příliš velké změny v programech, protože eh, spousta členských států vložila své peníze do operačních programů. V Nizozemsku my tady nemáme příliš velký manevrovací prostor, to znamená, že se očekávat příliš eh, mnoho. Ti, kteří jsou nejbohatší, už to eh, Eh, rozhodnutí přijali. A ve chvíli, kdy tedy tady máte tu vyjednávací kapacitu mm, pro tyto pakty, tak je možné, že některé, některý stát se rozhodne, že bude podporovat eh, tento eh, instrument a další eh, stát řekne, že bude podporovat i jiný instrument. Jeden se zaměří na stárnutí, druhý se zaměří na to, eh, třetí na to druhé. Takže jakým způsobem vy to budete poté všechno nějak slučovat nebo přizpůsobovat? Nejste v tomto smyslu příliš optimistický? A uh, myslím si, že byste opravdu měli jasně vysvětlit uh, co zamýšlíte? 2011 máte to nařízení, 2012 první čtení a parlament musí samozřejmě vyplňovat své povinnosti, ale eh, možná, že třeba v kofinancování nebo v jiných oblastech tam bude docházet ještě ke změnám. Děkuji. Děkuji za to, že jste za námi přišel a děkuji za to, že jste si nás také vyslechl. Pan, paní Manesku. Musím říci, že vás opravdu obdivuji, že vám obdivuji váš optimismus, který s vámi nezdílím jsme v této složité e, situaci a teď nehovořím pouze o eurozóně, ale i o zóně mimo eurozónu. Mezi lety 2007 a 2013 e, eh, členské státy dostaly 270 e, eh, miliard euro. A teď hovoříme o 134 miliardách euro, které nebyly využity. Ta kapacita absorpce se neustále snižuje eh, v porovnání také s minulým rozpočtovým obdobím. V minulosti nebo možná Evropská unie eh, v, mm, v budoucnosti bude schopná eh, koordinovat a využívat tyto prostředky lépe, ale v tuto chvíli eh, členské státy mají velké problémy s využíváním těchto fondů a proto se musíme zaměřit více na makroekonomické aspekty. Na politické úrovni Všichni souhlasíme s cíly strategie 2020. Všichni chtějí splnit cíle strategie 2020 a to je velmi důležité. Je velmi důležité, aby politika soudržnosti hrála svou roli. Nicméně, pokud půjdeme nad rámec té politické dimenze, nad rámec pouze slov, musíme uvažovat o jasných konkrétních eh, opatřeních, protože ve chvíli, kdy nebudeme mít konkrétní opatření, nebudeme dosahovat těch eh, kýžených výsledků. A já jsem to vždy říkala. Musíme zlepšit zprávu a řízení na eh, různých úrovních. Musíme také začlenit do všech fází místní a regionální úroveň. Pokud tomu tak nebude, tak nebudeme moci úspěšně splnit cíle 2020. Myslím si, že souhlasit nestačí, musíme něco udělat a proto já opravdu upřednostňuji konkrétní opatření. Dovolte mi, abych položila dvě otázky. Doufám, že vy na ně budete moci odpovědět. V první řadě bych ráda věděla, kdy komise bude více začlenovat místní a regionální úroveň, kdy budeme hovořit o té jaksi multi-governance, kdy, kdy to bude opravdu aplikováno. Já si myslím, že takový nějaký manuál pro takový postup, který by počítal více se spoluprácí eh, se zprávami na těchto úrovních, by byl velmi užitečný. Druhá otázka se týká programu Erasmus pro místní a regionální zprávu. Všichni jsme to odsouhlasili, ale nic se neděje. Mě, eh, já jsem o tom s kolegy hodně hovořila. Bylo to tu několikrát zmiňováno, když jsme hovořili o pozměňovacích návrzích, když jsme zmiňovali i různá témata. Vždycky samozřejmě jsme dostávali velmi pozitivní odpověď, ale Nikdy jsme zatím nedostali tu kýženou odpověď. Co komise opravdu dělá? Co zamýšlí eh, do budoucnosti? Co udělají s Erasmem pro místní a regionální zprávu? Protože to je velmi praktický e, návrh. Je to také velmi potřebné opatření, protože místní a regionální zpráva potřebuje, potřebuje podporu, potřebují zlepšit své kapacity. Vážení kolegové, na minutku vás přeruším, za to se omluvám. Opravdu to nestihneme, pokud budete hovořit takto dlouho. Máme tady ještě několik zpráv, pro které musíme stanovit lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ještě tady máme pana Ánera, který přece potřebuje čas na to, aby vám odpověděl. Takže prosím, pouze otázky bez nějakých komentářů. Merci, madame la présidente. Euh, vous avez tout, tout d'abord... Paní předsedkyně, pane Ánere, vy jste hovořil na začátku o lidském kapitálu jako e, podstatném aspektu na regionální úrovni. Jak dokážeme, aby zítra kvalita života občanů byla v centru zájmu regionálních úřadů? Také jste připomněl, že když máme programy, které fungují, dobré praktiky, hovořil jste o paku, a je třeba najít tyto prvky v příštím programovacím obnoví, to, co funguje. Pak jste hovořil o růstu. E, já žiju v Lille de France, je to krásný region, ale máme tam největší sociální nerovnosti. Musíme e, se podívat, jak ten růst e, pojímáme co se týče ukazatelů a podobně. A na posledním místě nemáme příliš času. Velkou prioritou regionálních politik, podle mého názoru, je energetická účinnost. To je společenská výzva, výzva pro životní prostředí. Musíme být velice odvážní stateční, protože to bude stát velice mnoho. Musíme mít eh, dlouhodobou vizi, myslet na planetu, ale nesmíme zapomínat příští generace. Vaše děti, moje děti, naše vnuky a budoucnost. Musíme eh, se zamyslet nad technickou pomocí a musíme již začít eh, vytvářet nové finanční struktury. Nesmíme čekat na rok 2013. Nové programovací období musí vznikat už dnes. A podmínky pro úspěch. Já, ano, je to dlouhodobá záležitost, ale musíme zohlednit všechny e, zainteresované, všechny aktéry, který se to týká, aby to byla mnohourovňová spolupráce, aby to místní se stalo globálním. A to je funkce měst. Jak to, že ve Francii některé e, regiony jsou e, na tom tak rozdílně. Myslím, že jedním ze strategických motorů je dlouhodobá vize, ale musí to být místní vize. A tu do dneška nemáme. Chci vědět, jak je váš konkrétní názor. Vy jste řekl, každý členský stát musí stanovit e, priority, ale kdo stanoví kritéria? My nebo členské státy? O jakých kritériích hovoříme? Je to, jsou to klimatické změny, e, je to sociální nerovnoměrnost a podobně? To je všechno velice důležité. A potom ještě kdo jsou aktéři, kteří mají přinést důvěryhodné, udržitelné a účinné řešení. Děkuji. Děkuji, pan Tremapolos. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěl poděkovat generálnímu řediteli. Ve třetí kapitole páté zprávě o hospodářské a sociálně teritoriální soudržnosti se hovoří o integrovaném přístupu a ve třetím odstavci se hovoří o posílení strategií a politických koncepcí a úzkém dialogu mezi členskými státy, komisí a regiony a regionálními úřady. Tahle ta celá pasáž obsahuje uh, znění as appropriate, to znamená, že to není úplně závazné, úplně povinné, jaký si ten partnerský přístup. Já si myslím, že by to ale závazné být mělo. Měl by tam být nějaký závazný rámec pro rozvoj toho eh, partnerství. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Anere, za váš projekt. Já mám otázku, co se týče eh, té podmíněnosti nebo těch různých ukazatelů, variability, nebo ať to nazveme, jak to nazveme. Já si myslím, že bez fungujících správních postupů a bez správných zákonů to prostě fungovat nebude. A proto v podstatě ve chvíli, kdy členské státy deficity mají, tak je musí nějakým způsobem zlepšit. Já mám otázku k těm akreditacím a k těm přeskumům. Já si myslím, že tady členské státy mají opravdu strach. Mají strach z toho, že se opět zvýší administrativní zátěž. Já jsem celý ten systém ještě zcela nepochopil, protože jestli tomu eh, rozumím dobře, tak vlastně dáváte členským státům příliš mnoho zodpovědnosti, protože ta akreditace, to by spíš mělo spadat jaksi do kompetencí Evropské unie. Tam by mělo existovat nějaké to razítko a členské státy by měly to, to vnímat tak, že ve chvíli, kdy takové razítko získají, tak v podstatě u nich ta administrativní zátěž eh, klesne. Ale co se týče toho eh, jaksi kontrolního procesu nebo toho přeskumu, já nevím, možná, že jsem to pochopil špatně. Nevím, možná, že to nechápu. Dále, co se týče strategie 2020 a té orientace na výsledky. Vy jste hovořil o tom, že ty cíle strategie 2020 byly formulovány opravdu příliš doširoka, příliš obecně. A jak to chcete, eh, jak, jak chcete postupovat? Budete tady, budeme tady hovořit o nějakém earmarkingu nebo se stanoví určitele eh, ukazatele a ty ukazatele se budou soustředit opravdu velmi konkrétně na ty cíle eh, strategie 2020 a podle výsledků bude, eh, budou téci prostředky. Bude to jako u Lisabonu, to znamená 85% e-markingu, anebo budou to ukazatele Eh, u níž budeme to všechno dohromady sčítat a potom tam bude nějaká celková suma. Takže nevím, eh, vysvětlete mi to, prosím, pokud jsem to pochopil špatně. Pan Angurakis? Děkuji, paní předsedkyně. Mám připomínku a otázku. Takže za prvé, až do této chvíle nikdo, včetně pana Ánera, řekli, že dojde ke konvergenci mezi evropskými regiony. Já tady nevím, jestli pokud dosáhneme těch cílů 2020, tak opravdu k té konvergenci dojde a budeme všichni na stejné úrovni. pak existují různé důvody, proč v minulosti nebyly implementovány různé programy. Pan Án řekl, že existuje právní základ pro cíle 2020. Co se týče eh, možnosti eh, předkládat nárok na určité programy, Jak říkám, některé programy ale ještě vůbec implementovány nebyly. Co se s nimi stane? A co se stane s tím, že některé tyto programy v podstatě nespadají do té strategie 2020, ale přeci jenom by mohl přinést um, dobro pro určité regiony? Děkuji. V minulosti jsme hodně diskutovali o tom, jak přispět k tomu dosažení cílů 2020. Já k tomu také něco řeknu. Týká se to tématu využívání strukturálních fondů pro energeticky efektivní e, nástroje i v našich domovech. To je určitě součástí eh, plánu eh, hospodářské obnovy, který byl přednožil před několika lety a já doufám, že se to zase dostane do toho nového kolečka strukturálních programů. Já si myslím, že například eh, u nás ve Walesu jsme z toho opravdu profitovali. Může se to potom rozšířit i na další oblasti bydlení Například se můžeme zaměřit na eh, starší obyvatele, na eh, zdravotně postižené obyvatele, na různě sociálně vyčleněné obyvatele a podobně, kteří by mohli využít, využívat tyhle ty fondy. Takže v podstatě by se to eh, po roce 2013 dalo rozšířit, dalo by se to rozšířit vlastně i tedy v oblasti um, bytové. Prosím, pane generální řediteli, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Van Nistelrooy, souhlasím s vámi v tom, že cokoliv změníme nebo zavedeme nově, musí sebou nést něco pozitivního v praxi. A to zdůrazňuji. Musíme se podívat na konečné příjemce a když říkám v praxi, tak tím myslím samozřejmě oblast regionální politiky, regionální úroveň. Potřebujeme teritoriální rozměr a je zřejmé, že tento rozměr se bude projevovat v konkrétních případech třeba různě na základě různých typů problémů, velikosti země či daného regionu existují regiony, kde může být moudré eh, sejít na tu subregionální úroveň. Existují ovšem problémy, které je nejlepší řešit na jaksi nadnárodní úrovni. Ovšem máme proto potřebné nástroje a programy a měli bychom je využívat. Měli bychom se v příštím období zaměřit více na decentralizovanou zprávu. S tím naprosto souhlasím, ale s tím se spojí to, co říkala paní Manesku, a sice, že musíme zajistit a investovat tak, abychom zajistili, že regionální a místní úroveň, kterou chceme zapojit, má potřebné kapacity pro to, aby hrála aktivní roli v tomto procesu. Pane van Nistelrooy, říkal jste, že jsem byl příliš optimistický ohledně změn v programech. Je zřejmé, že většina programů se uvádí v praxi Některé programy už vyčlenily asi 90 svých finančních prostředků, ale stále ještě existují programy, které eh, ty finanční prostředky nevyčlenily všechny. A pak jsou třeba programy, které vyčlenily prostředky na určité priority a nyní si uvědomili, že poptávka po těch daných prioritách je menší, než očekávali. Takže to se asi ukáže tento rok a příští rok, kdy eh, bude muset proběhnout jakési obnovené zvažování těch priorit a dojde tedy k programovým modifikacím. Já bych se však chtěl vyhnout tomu, aby tyto programové modifikace se vydaly špatným směrem. To znamená, že někdy se snažíme absorbovat všechny ty finanční prostředky a, a potom dojde k využívání prostředků způsobem, který třeba není úplně optimální. Takže to je potřeba zefektivnit. Víme, že v Evropské unii existuje řada regionů, kde je potřeba obrovských investicí do infrastruktury. A to proběhne jak nyní, tak v příštím programovacím období, o tom víme. Ale jako všeobecné pravidlo společně s danými regiony bychom se chtěli zaměřit na investici do lidského kapitálu, inovativní přístupy, Tady vlastně nejde jenom o samotné technologie a jak, jakési Silicon Valley v každém regionu. To je spíše otázka využívání toho, co je k dispozici. To znamená technologie, využívat technologie či procesy, které vznikly jinde a používat je v novém kontextu tak, abychom dosáhli rozvoje. A já si opravdu nejsem e, vědom, že by existoval nějaký projekt v tomto programovacím období, kde by neexistovalo e, tohle přání, tahle touha. Opravdu ta snaha využít a zlepšit potenciál daného regionu tak, aby bylo možné stimulovat rozvoj. Ovšem stimulování rozvoje se často pojí právě e, se zlepšením konkurenceschopnosti daného rozvoje. Paní Manesku zmínila program Erasmus. Ano, program Erasmus je, Erasmus je dobrý a budeme v něm pokračovat. To, co teď děláme, nám teď jde o to, abychom měli jakýsi výchozí bod, ne tedy, abychom měli pouze lidi, kteří cestují Měli jsme kontakty s volenými zástupci jednotlivých regionů a ti třeba mají určitá omezení doma, potřebují tam v určité chvíli být. Další problematický bod je otázka překladů a tlumočení, protože nemůžeme očekávat, aby nějaký místně zvolený úředník hovořil čtyřmi světovými jazyky. <clears throat> Takže kde začneme? Začneme jakousi letní univerzitou nebo zimní univerzitou, kam bychom pozvali zástupce různých regionů a obcí, aby se setkali v jiném prostředí, v jiné zemi, s kolegy z jiných zemí. Setkali by se tam, řekněme, na týden, na nějaké snadno naplánovatelné období a tam by se tedy dostali eh, do kontaktu se svými kolegy z jiných zemí a poučili by se také o hostitelském regionu A já tedy doufám, že tam bychom měli tedy takový systém, že každá volená osoba by se mohla účastnit dvakrát nebo třikrát takovýchto aktivit. A ty bychom tedy využívali proto, aby se lidé navzájem učili od sebe, ale aby také sdíleli praktické informace, o tom, jak řešit otázku regionálního a místního rozvoje. Já jsem nyní v kontaktu s regiony, které by měly zájem o to pořádat takovéto první e, akce. A pokud všechno dobře půjde, začneme celý proces příští rok. To znamená, příští rok zorganizujeme první letní univerzitu, proběhla by zřejmě na konci srpna protože právě v tomto období existují ubytovací kapacity na univerzitách. jsou také volné učebny, kde je možno organizovat různé semináře a workshopy a tak dále. A teď už opravdu jenom velmi strupně, paní předsedkyně. Určitě nejsem mezi, mezi vámi naposled. Paní Billy, to je naprosto pravda. Evropa 2020 je strategie, která se zaměřuje na sociální začlenění na začlenující růst, jak tomu říkáme. To je tedy jedním z cílů této strategie. Máme tam celou sérii opatření, která se na to zaměří. Zaměřujeme se opět na lidský kapitál, sociální kapitál, které hrají důležitou roli. Často tyto otázky je možno řešit pouze na místní úrovni nebo v malých regionech, eh, ve městech. A tato města a místní zprávy musí eh, být protagonisty. My tedy eh, se musíme věnovat tomuto konkrétnímu aspektu místního rozvoje. Pane Termopolosi, co se týče partnerství, Eh, mělo by to být povinné. Neznamená to, že musíme vždycky spolupracovat se stejnými stranami. Všechny úrovně eh, zprávy by měly aktivně eh, se účastnit rozvoje této strategie, obecné strategie a jejího definování. Možná jsou případy, kdy je to lepší na místní úrovni, eh, ale jsou jiné problémy, které je lépe projednat na makroregionální úrovni. Eh, čili taková by měla být spolupráce. Vše partnerství ve všech případech je eh, základ eh, naší politiky a tato politika přináší výhody oproti jiným politikám. Co se týče podmíněnosti, tak tu v každém případě budeme potřebovat. Budeme potřebovat také ty kontrolní zprávy. Vy samozřejmě nejste jediný, který říkáte, že si nad tím lámete hlavu. My také já budu také hovořit se zástupci generálního ředitelství pro rozpočet. Budujeme také hovořit se zástupci členských států, abychom si to ještě jednou vyjasnili. A pokud by, nebo řekněme, já doufám, že v rámci těchto eh, zasedání vyřešíme velký počet všech těchto otázek a doufám, že z toho také vznikne jaksi to, že najdeme tu správnou cestu, že řekneme ano, tak to budeme postupovat tímto směrem. Musíme se samozřejmě ujistit, že půjde opravdu o zjednodušení, že půjde o zjednodušení jako takové a že půjde o cesty, které budou efektivnější. Co se týče cílu strategie 2020. Ne, ale tady jde ještě o stále probíhající debatu. Když hovoříme o earmarkingu, tak vždycky přemýšlíme takto. Na úrovni Evropské unie máme vždycky 15-20 tematických priorit. Z našeho pohledu jsou to cíle, které se zaměřují na inteligentní, efektivní, udržitelný růst. To je to, co my vám představíme, to, co vám předložíme a budeme o tom také s vámi hovořit. A vy samozřejmě budete také o tom spolu spolu rozhodovat. Takže to je můj pohled na věc. Ale poté pro jednotlivé programy, nebo řekněme pro jednotlivé členské státy a regiony podle toho, o co půjde, budeme v každém případě trvat na tom, aby tito subjekty z těchto 20 priorit si vybrali svoje priority. Mohou to být dvě, tři priority, mohou to, může to být pět nebo šest priorit, to opravdu bude záležet na každém jednotlivém regionu či členském státu. To bude samozřejmě odvislé od počtu nebo množství prostředků, které budou k dispozici. Takže to je ten způsob, jakým to vnímáme my. To znamená, že co se týče výběru priorit, tak to je v rukou států, a regionů, ale samozřejmě e, je třeba také dodržovat e, princip subsidiarity a ten budeme také podporovat e, v rámci našeho partnerství. A co se týče těch posledních bodů, tak samozřejmě, ano, co se týče té konvergence v evropských regionech, tak ano. Co se týče těch eh, současných statistik, tak ano, ano, dochází ke konvergenci, ale je to postup, který je velmi, velmi pomalý. A já eh, opravdu nemohu slíbit, že jak si hned v tom dalším období budeme v situaci, kdy všichni jsou na stejné úrovni. Uh, ale jde o to ty regiony přiblížit k sobě. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč v budoucím období, stejně jako v tomto období, bude kladen velký důraz na ty regiony, které mají ty největší problémy, co se tedy týče po té alokace příspěvku nebo prostředků na jejich podporu. Ale co se týče jaksi pokroku, tak to je něco, co je pomalé. A co se týče programů, které ještě nebyly provedeny, nebyly implementovány, tak eh, tomu ještě nemůžeme nic, nic říci, musíme počkat na to, co nám řeknou regionální a místní eh, orgány. Eh, ty musí rozhodnout, zdali budou provedeny či ne. Oni nám neustále říkají, že ano, ano, že dojde k implementaci. A teď je samozřejmě ta otázka, zdali budeme v rezervách eh, mít stále peníze pro programy, které ještě nebyly implementovány. Máme několik eh, programů, které nemohly být započeny započaty. Co se týče těch eh, opatření na zvýšení energetické účinnosti, my opravdu věříme v to, že strategie 2020 vnímá energetickou účinnost jako velmi důležitou věc. Protože je to oblast, ve které eh, v podstatě díky relativně malým investicím můžete docílit velkých úspor a zásadního snížení emisí CO2. A Zároveň se také může jednat o velmi důležitý příspěvek pro ten takzvaný inkluzivní růst, jak mu říkáme. Samozřejmě, taky jak jsme také postupovali v tomto období a jak jsme spolupracovali se všemi našimi partnery z různých oblastí, z oblasti vzdělávání a jiných, tak budeme dále samozřejmě jednat, abychom eh, se bavili o tom, jakým způsobem lze lep, eh, řešit problémy lidí, kteří bojují s vyčleněním. Kdybychom měli nebo mysleli jaksi velmi egoisticky, pouze ekonomicky, takže ve chvíli, kdy máte nějakou dlouhodobou perspektivu, tak musíte uznat, že eh, situace, ve které z 500 milionů lidí, 120 milionů lidí je velmi blízko hranici chudoby, tak to je v podstatě situace, která je naprosto neudržitelná, neakceptovatelná. To znamená, že tady máme potenciál opravdu velikého napětí, exploze. Takový potenciál, který je opravdu zcela zásadní, z jak, jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého hlediska. To znamená, je to situace, která je naprosto neakceptovatelná. A já tady skončím, paní předsedkyně, děkuji a ještě jednou se vám omlouvám za to, že jsem přišel pozdě. Je, ještě tady komentář? Můžete prosím poslat tu slavnou studii do sekretariátu? A rádi bychom také věděli něco o té kategorii těch transitních eh, států. Já si myslím, že v každém případě eh, by to bylo velmi dobré. Já to udělám samozřejmě s potěšením. Eh, Budeme se setkávat, eh, pane generální řediteli, pravidelně každý měsíc, takže se ještě uvidíme mm, kolegové, máme pět minut na ty dvě zprávy. Takže teď dám slovo autorům zprávy, ale prosím vás, opravdu dvě, tři, zpráv, dvě, tři minuty. Potom řekneme, jaká je lhuta pro odevzdání pozměňovacích návrhů a nemáme čas na nic více. Takže teď dávám slovo paní Rose Estaras Ferraud, která um, vypracovala zprávu o programu na podporu rozvoje integrované námořní politiky. Rosa, máš slovo. Rosa, máš slovo. Děkuji jen velice rychle. Je to zpráva eh, k nařízení, kde se navrhuje hovoří o potřebě integrovaného přístupu k přijímání rozhodnutí a mezisektoriálního přístupu v námořní politice, aby spojila také politiku eh, politiky další, které s tím souvislí Eh, je to také politika důležitá pro eh, dovoz, vývoz, eh, pro turistický ruch a já jako navrhatelka si myslím, že koncept integrované námořní politiky je dobrým konceptem, protože předpokládá lepší využití příležitostí, které nám moře naskýtá a my jsme přišli s pozměňovacími návrhy v podstatě ve směru, aby fondy 50 milionů eur pro léta 2010-2013, aby eh, se konsolidoval projekt integrované námořní politiky, a aby v příštích finančních výhledech po roce 2014 aby eh, pokračovalo toto úsilí i v rámci jiných fondů Evropské unie. Je třeba také se podívat, jak členské státy budou rozvíjet eh, politiku spolupráce na toto téma a aby pokračovala akční linie, abychom měli právní statu a jsou to pozměňovací návrhy ve smyslu dodržení regionální rovnováhy při přidělování těchto finančních prostředků, protože ta moře mají různé charakteriky, Severní moře, Středozemní moře a podobně, eh, mají eh, různé potřeby. Takže ty pozměňovací návrhy mají za cíl, aby byla tu efektivní, to byl efektivní systém kontroly a sledování. A e, se to také o fondech pro třetí země. E, a to je tak všechno pozměňovacích návrzích. Děkuji. Kolegové, jak jsem říkala, nemáme čas ani Eh, vyslechnout si stínové zpravodaje. Všechny připomínky, které byste dnes vznesli, musíte vznášet přímo na rozu. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je také 3. března v poledne. Tím uzavíráme bod 12 a přecházíme k bodu 13. Také na to máme pět minut a slovo má Luis. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, eh, tento bod je velice důležitý pro sociální otázky a zaměstnanost. Je to iniciativa, která zaplňuje nedostatek regulamentace pro tyto životně důležité služby sociální služby veřejné jsou pilířem sociální model Evropské unie a jsou zásadní pro eh, rozvoj. Eh, mohou nám přinést zaměstnanost a eh, mohou zajistit hospodářský růst, prosperitu a teritoriální a sociální kohezi, soudržnost jde o služby pro obyvatelstvo a mezi jednotlivými členskými státy jsou velké rozdíly. E, rozdíly musí být respektovány e, v rámci systému subsidiarity. Musíme e, analyzovat nejlepší praxi a nesmíme slepě harmonizovat tuto oblast. Náš výbor musí žádat na komisi, aby e, byla dodržena zásada decentralizace při poskytování sociálních služeb, aby měli k dispozici patřičné prostředky. Jsou to zásadní e, služby a nesmí padnout za oběť e, rozpočtovým škrtům v hluboké krizi, která dnes panuje, tyto služby e, zajišťují sociální ochranu e, obyvatelstvu a v praxi je vidět, že málo zalidněné regiony jako Azory a podobně e, často zažívají situace, kdy soukromé podniky neposkytují služby v těchto regionech. E, v té chvíli pak musí veřejné úřady poskytovat veřejné služby. E, v takovýchto případech, kdy máme třeba ostrov s 500 obyvateli, e, musí být upraveny podmínky hospodářské soutěže. žádáme jasný operační rámec a právní rámec, který zajistí rovnováhu, kdy komise umožní členským státům eh, možnost eh, vypracovat eh, co nejvhodnější rámec. Děkuji. Uh, thank you uh, very much, Luis. And... Děkuji, Luisi. A opět si můžeme pouze stanovit lhůtu po pozměňovací návrhy. Opět je to 3. března ve 12. Jakékoliv připomínky nasměrujte zase na spravede, za zpravodaje. Uzavírám dnešní zasedání, setkáme se brzy a sice 21. března a 22. března Máme tam velmi nabitý program, takže prosím vás, kolegové, mohli bychom mít více času na diskuzi, pokud bychom byli stručnější. Takže opravdu snažte se příště mluvit co nejstručněji, protože někteří opravdu mluví třeba dvě minuty, jiní pět minut a to je pak nespravedlivé. Ještě jednou děkuji a nashledanou.